také evropských institucí a evropských občanů. Možná si vzpomenete, že 4. Eh, července Evropský parlament schválil rezoluci o eh, masovém elektronickém eh, sledování evropských občanů a dalo našemu výboru pokyn, pokyn aby proskoumal tuto problematiku eh, více dohloubky eh, ve spolupráci s národními parlamenty a do konce roku, aby vypracoval zprávu. My budeme samozřejmě spolupracovat eh, s dalšími zainteresovanými výbory, zejména výbor zahraniční a výbor INTA. a s delegací pro dvoustranné vztahy Evropské unie se Spojenými státy. Eh, a eh, otevřeme tuto problematiku také kolegům z národních parlamentů, kteří se zabývají eh, touto problematikou. Jde o debatu, která se musí vést také otevřeně vůči občanům Evropské unie neboť jde o dodržování či nedodržování jejich práv. Výbor Libe s naším požehnáním, tedy s požehnáním tohoto výboru, byl dnes dopoledne stanoven zpravodajem náš kolega Claude Moraes. A vzhledem k tomu, že my se blížíme ke konci našeho mandátu, musíme postupovat svěžně. Chceme, aby tato zpráva byla hlasována v našem výboru do konce prosince a e, na plenárce, aby se objevila v e, lednu. E, nyní mám ještě oznámení. Je zde přítomna, přítomen kamerový tým Indie Film z Německa, Eh, v kontextu natáčení dokumentu Davida Berneta o legislativním postupu EU a ochraně dat. Eh, tento tým sleduje naší práci již od ledna 2012 a eh, sleduje vývoj nových předpisů, které se týkají ochrany dat. Je to takzvaný balíček pro ochrany, ochranu dat, který eh, prochází eh, naším výborem. Eh, tento kamerový tým byl přítomen na našich předchozích projednávání tohoto balíčku. Jde také o to, že investigativní novináři a tisk vůbec sehrává významnou roli při odhalování tohoto sledovacího programu. A e, z tohoto důvodu chceme také některým z těchto investigativních novinářů e, dát slovo v našich e, zasedáních. Jde našemu výboru samozřejmě o to, aby byly chráněny naše ústřední hodnoty, což je právo na soukromí, svobodu eh, slova a právo na nápravu v případě, že tyto hodnoty jsou porušovány v souvislosti tedy a v souladu s naší chartou. Našimi hosty jsou dnes pan Jacques Folloru, eh, který je novinář z prestižního eh, deníku Le Monde, který zveřejnil informace o francouzském systému shromažďování eh, všech forem elektronických dat. Dále vítáme Jacoba Applebauma, který je investigativním novinářem, eh, eh, softwarový vývojář a výzkumný pracovník v oblasti počítačové bezpečnosti v rámci projektu TOR. A dále prostřednictvím videokonference se k nám přidá pan Ellen Rusbridge, eh, který je šéf-redaktorem Guardian News a Media. Bude tady s námi prostřednictvím eh, videokonference eh, zhruba někdy kolem 16. hodiny 30. minuty. Dále máme naplánovanou konferenci s Glennem Greenwald, který je známý svým eh, blogem o bezpečnosti a svobodách, který uveřejňuje eh, na stránkách Guardianu. Eh, on se k nám připojí z Brazílie. Tedy to bylo, to bylo domluveno, ale zdá se, že bohužel tato videokonference se nebude moci odehrát, čili Eh, bude to pouze s panem Anem Rasbridgerem. Náš časový plán budeme tedy eh, pružně aktualizovat. Nyní se soustředíme na naše dva hosty, kteří jsou zde přítomní, pana Folorua a pana Applebauma. Vidím, že se někdo hlásí. Technická poznámka? Ano. Eh, jenom se ptáme, eh, možná, že by nás zajímalo, proč ta druhá videokonference byla zrušena. Je to otázka načasování. Eh, bohužel eh, pan Greenwald je v Brazílii a nepodařilo se tím pádem to termínově sladit. Nicméně zájem o jeho slova máme, takže se pokusíme, aby se to odehrálo na některém z příštích zasedání. A samozřejmě chceme, abychom to stihli do konce roku, jak už jsem řekl. Nicméně dnes odpoledne zde budou eh, tři významní žurnalisté a to by mohlo eh, nám dát skutečně bohatý program. Takže nyní pan Floru. Děkuji za vaše pozvání. Chtěl jsem vám říci od Natalie eh, Lugere, která je ředitelkou eh, novin Le Monde omluvu, eh, protože ona opravdu chce, aby naše novinářská práce byla potržena. Já jsem zde pouze jako novinář a chtěl jsem vám vysvětlit, na čem pracujeme a jakou sérii článků jsme uveřejnili začátkem července a zjistili jsme celý systém eh, zachcování a eh, schromažďování osobních údajů ve Francii. A nebylo to kontrolováno ani zprávou, ani eh, jakýmkoliv politickým orgánem. Toto šetření jsme vedli Eh, se systémem, souběžně se systémem PRISM. Ve Francii, na rozdíl od Spojených států amerických a Velké Británie, všechny technické prostředky, které jsou k dispozici ve Francii, abychom zachytili elektronické signály, nejsou eh, součástí nějakého zvláštního útvaru. Tyto technické prostředky jsou pouze v jedné spravodajské službě, to je DGSE, což je spravodajská služba, a která pracuje mimo francouzské hranice. Na uh, tomto útvoru DGSE mezi roky 2005, 2006, 2007 během tří let eh, dostali technické prostředky, které jsou velice významné a byly financovány parlamentem v rámci, a cituji francouzské orgány, eh, na upravení eh, prostředků, technických prostředků, aby byla zachována svrchovanost eh, Francie při schromažďování dat pro účely zpravodajské služby v případě elektronické války také. Z tohoto důvodu Francie se v uvozovkách vyzbrojila těmito elektronickými prostředky a my jsme si nepokládali otázku, zdali evropské státy eh, mají pravdu nebo ne, když se zabývají kontrolou dat. Tato databanka tam jsou e, miliardy dat a jsou tam zachovány dlouhá léta. Ale není to pouze určeno pro e, tento spravodajský útvar DGSE, ale máme ve Francii systém, a jak jsem řekl, tato databanka je jedna z největších ve Francii a je to opravdu velký prostředek, je také využíván i dalšími spravodajskými službami ve Francii v souladu s francouzskými zákony a uvnitř hranic území. Ale je to ehm, mimo eh, kontrolu a my jsme na to přišli začátkem července. Čili když se jedná o útvary, které se zabývají protišpionážní službou eh, nebo eh, peněžními, finančními padělky a tak dále, tak eh, můžou tyto útvary požádat o informace o jakémkoliv jednotlivci. Teoreticky je to správné, ale funguje to podle jakéhosi a priori Žadatel o informaci jedná v souladu s předpisy dané země. Takže v tomto útvaru DGSE tak nikdo nevaliduje vyhledávání dat, schromažďování a také využití těchto informací. Je to takový paralelní systém, který není kontrolován a jak eh, Edward Snowden eh, také v systému PRISM objevil techni- různé technické prostředky, které umožňovaly hromadně eh, schromažďovat informace, tak je to podobný případ ve Francii. A výkonná moc vlastně by se měla zabývat schromažďováním dat a také jejich řízením. Ve Francii existuje zákon, který se týkal původně telefonických eh, odposlechů. Eh, máte vždy eh, nějaké orgány, které mohou být pak konzultovány například policejním sborem o francouzských občanech. Máme zkrátku CNCIS, takovýto orgán existuje, ale pokud jde o tu obrovskou databanku zpravodajské služby, ten druhý útvar nemá dostatek eh, technických ani osobních prostředků a právo na to, aby konzultovali tuto databanku. To jsme objevili začátkem července. A co z toho vyplynulo? Vyvolalo to paradoxně málo reakcí. A proto je velice smysluplné, abychom dnes eh, a já osobně před vámi o tom pohovořil, protože v zemi, jako je Francie, kde máme eh, centralizovanou moc eh, v rukou státních orgánů, Eh, tak to není považováno za nenormální. To je, že stát eh, se vybaví prostředky a a priori eh, využívá to dobře. Je, není exist, neexistuje žádná protiváha a média dnes se zajímají spíše o ty technické prostředky pravodajské služby, pokud jde o poslouchání eh, buď prostřednictvím ponorek nebo satelitů. A netýká se to specificky práva a nebo i poslanci se tím nezabývají a přitom týká se to svobody a soukromého ochrany svobodného soukromého života občanů. My, kteří se na to díváme dnes, jediný politický aktér je pro nás Evropský parlament. A proto uh, jsme se obrátili na tento výbor. Jestliže parlament to bere do ruky velice seriózně, tak je to možná z toho důvodu, že on stejně nebude mít eh, mnoho prostředků, aby pozměnil zásahy do soukromého života lidí. Já hovořím o Francii, samozřejmě to je země, ve které žijí a znám ji nejlépe. Tak eh, i například, i když se jednalo o aféru Prism nebo když se dozvíme o různých sdělení mezi francouzskými ministry a odposlouchávání jako takovém, tak eh, každá země má své podobné prostředky, ne tak mocné jako Spojené státy americké. Ale existuje určitý typ zastrašování mezi evropskými zeměmi, jestliže Francie by se da, da, dostala do sporu s USA, tak určitě Washington by okamžitě řekl, co dělá Francie svým sousedům a i by to sdělili Evropské komisi. My jsme se zajímali o tyto data. Ta práce pořád probíhá. Ve Francii, když se schromažďují data, tak e, nevíme přesně, jaké dohody existují mezi jednotlivými útvary francouzské spravodajské služby a dalšími hlavními e, telekomunikačními operátory, jako je Orange, e, Bouygues, Free a tak dále. Tak nevíme, zdali existuje nějaká dohoda také i s americkými poskytovateli telekomunikací. Čili existuje ještě řada věcí, které nebyly úplně vyjasněny. A když jsme objevili celý systém, tak v parlamentu jsme se sešli s výborem pro spravodajskou službu a oni se snaží, a to potrhuje, snaží kontrolovat, eh, jak funguje zpravodajská služba ve Francii. Je to delegace, která byla vytvořena nedávno v roce 2007 a má omezené pravomoce. Například eh, se mohou scházet pouze s řediteli francouzských zpravodajských služeb, eh, mají pravomoc komunikovat v redukovaném formánu, formátu a tato eh, delegace eh, také se zabývá dalšími důležitými náměty, obranou a tak dále a mají málo času na tuto kontrolní činnost. Na konci eh, bych řekl ještě pár věcí, pak rozpoutáme debatu. Já ve své funkci novináře a ptám se různých aktérů ve Francii na to, jakým způsobem francouzští poslanci se dívají na výkonnou moc státu a máli stát mít k dispozici opravdu tak velký prostor a oni vlastně tu protiváhu nevykonávají a my jsme velice překvapeni. My novináři, je nám že řečeno, to není tak vážné, ale když hovoříme se zástupci výkonné moci, například spolupracovníky prezidenta Francie nebo z ministry a nebo dalšími lidmi, kteří pracují přímo ve spravodajství, tak uh, Oni s námi sice diskutují, ale pokaždé řeknou, a řekli mi to dvakrát či třikrát, já my, my si myslíme, že si děláte obavy pro nic za nic, protože oni se zabývají eh, masivním odposlechem informací. Jsou to lidé, kteří představují Francouzskou republiku a jednají demokraticky, ale mimo tyto zodpovědné pracovníky, kteří jsou ve správních orgánech. A určitě nebudou eh, zneužívat těchto technických prostředků, které momentálně nejsou úplně pod kontrolou. Jedná se o zásadní otázku a proto zákon je velice důležitý, protože eh, kdybychom eh, Eh, si dnes řekli, no dobře, tak tyto eh, obrovské technické prostředky nebudou eh, zneužity pro jiné věci, ale může to být bez kontroly využito pro osobní účely a nebo pro politické účely. A tomu nastalo i to nastalo pod předsednictvím prezidenta Sarkozyho. Dnes už ta skutečnost je známa a že se může právě eh, některá informace zneužít eh, z důvodu spravedlnosti a my se domníváme, my novináři, a naše ředitelka novin Le Monde, která je ve funkci od eh, začátku tohoto roku, chceme abychom eh, vykonávali jakousi protiváhu, aniž bychom eh, měli k tomu nějaký bojovný přístup, ani mecenářský, ale chceme, aby fakta byla známa a abychom eh, se k tomu dívali velice pozorně a doufáme, že i v Bruselu Evropský parlament udělá vše proto, abychom si závažnost těchto záleží uvědomili. Ale samozřejmě jsem optimistou, ale zároveň i pesimistou. Pane Folleru, děkujeme vám za to, že jste byl velmi přesný a velmi stručný. Applebaum. Budeme pokračovat. Slovo má pan Applebaum. Děkuji. Je mi ctí, že zde mohu být, jsem tady poprvé. Já jsem se na to chtěl podívat z hlediska někoho, kdo e, s tím má trošičku zkušeností. Pracoval jsem v, v sítích, e, které e, slouží k tomu, aby se lidé mohli vyhýbnout sledování, například používá švédská, různé švédské agentury, je to free software. A já jsem tady také jako nezávislý novinář, jako člověk i jako člověk, který byl předmětem kontroly v rámci těchto uh, programů sledování. Já jsem chtěl mluvit a promluvím o NSA, ale mám eh, na to takový širší poklad. Uh, Mm, to, co víme od Snowdena, je, že NSA vlastně je takový všeobecný špionážní program. Ale co není tak dobře popsáno na veřejnosti, je, jak FBI a CIA mají podobné programy. Například, když se hovoří o programy jako je PRISM nebo PRISM samotný. Co to znamená? To je program, kde lidé a mm, podniky, organizace, neziskovky, cokoliv, v podstatě pomáhají vládě. Buď proto, že musí podle zákona F a FEA 702 v USA, a v tomto případě Google například, nebo Yahoo, nebo Skype, nebo Microsoft, mají systémy ve svých sítích, které jsou tam připojené a vlastně vědomně e, spolupracují na tom tajném sledování. A nebo ještě závažnější mm, záznamy podniků, které ani nemají název. Například FBI má Ehm, příklad bezpečnostní eh, seznam, na kterém jsem i já, ale to by bylo na jindy. To jsou v podstatě neústavní věci v USA. Soudci o tom rozhodli a jak se zdá, každá agentura má něco podobného. A v případě těch podnikových záznamů je to ještě horší. Nejsou to jenom metadata, ale prostě všechny záznamy které si podniky můžou vytvářet. Když se podíváme na prism, podíváme se, že to je v těch počítačových systémech nebo mimo ně, je to v podstatě všechno. To je, k tomu můžeme říkat prism, ale je to více než jeden program. Prism je jenom jeden program, je mnoho dalších. Také se používá další výraz pro e, firmy nebo podniky, které do toho nepasují a tomu se říká upstream. To je spíše ale popis. To je spíš o tom, jak se to technicky dělá. E, znamená, že tam je menší komplicita s těmi cílenými objekty, ale e, Mm, pokud se nedostanou dovnitř organizace, tak mohou monitorovat e, komunikaci s tou organizací, tedy jsou jaksi nad tou e, firmou nebo organizací. Empora systém, což je systém sběru, který e, říká Británie, to je takový upstream systém, totiž Eh, týká se to celého internetu, který přichází nebo odchází z Velké Británie. Každý paket, každý paket přijde do tempora a tam je uložen 3-4 dny minimálně. Takže každá jednotlivá věc, nejenom metadata, všechna data. Takže takovýto systém v kombinaci s mm, prismem, to je nástroj sledování, který, svět, který je nevýdaný ve světě. Když se objevil eh, eh, výraz Echelon, tak, nebo když to bylo odhaleno eh, Glennem Greenwaldem, tak jsem si nedokázal představit, že to je ještě horší, ale Echelon je v podstatě pro děti, to vyrábí hekeři. A to, co odhalil Greenwald, Snowden, to jsou tak pokročilé systémy, že fungují tak ty programy, že to je vlastně třífázový přístup. Jednak komplicita pomocí třeba právních nástrojů, takzvaných, za druhé prostě standardní sledování špionáž a třetí program Genie, který se nedávno byl odhalen ve Washington Post, to je jeden z mnoha programů pro taktické využití. To znamená, že třeba chtějí vědět, co děláte nemohou vás eh, monitorovat upstream a nebo přes Google, tak se prolamí do vašeho výpočetního systému. Podle Washington Post jsou desítky tisíc systémů, které byly kompro- aktivně kompromitovány NSA přes program Genie nebo jinak. Jsou ještě jiné programy, které ještě nebyly na veřejnosti odhaleny, ale budou, které jsou zacíleny na konkrétní typ softwaru a osob a specificky to dělají e, lidem, kteří nejsou teroristy. A eh, věci, které jsou v těchto dokumentech, tam eh, je to tak, že terorista je výjimka. Když je tam 30 případů, jeden z nich je možná terorista. To je velmi znepokojivé, protože když máte plnou, plné sledování, tak sledujete všechny a jeden nebo dva mohou být třeba obvinění z terorismu a, a to ani ne o usvědčení. Takže to je také důležité. Tyto osoby nebyly formálně obviněni, přesto jsou takto prezentováni. Takže většina osob, které jsou tedy předmětem toho sledování, nikdo z nich není terorista. Jsou to výjimky je důležité si uvědomit, jak to spolu souvisí, protože je velice nutné, nudné mluvit jenom o technologii, prakticky nikdo tomu nerozumí. Místo toho je lepší mluvit o tom, čemu lidé rozumí. Totiž program Five Eyes, hm, pět očí, eh, CSI z Kanady, GSI z z Nové Zélandu, GSI HQ eh, z Británie, NSA z USA. Oni mají partnerství mezi sebou. Takže i přes americkou revoluci proti Britům eh, je se jak mohou si, si, si navzájem vyměňovat informace. Jak je to legální, to si nedovedu představit, tak je to demokratické, jak to tedy eh, podporuje můj zemi, to je, nechápu. Britové I would be quite... se na to dívají stejně, když NSA se dívá na jejich systém. To jsou takzvaní partneři první vrstvy. Takže HCQ eh, jsou na další úrovni. BND z Německa to jsou, pro, to jsou partneři třetí vrstvy. To je v podstatě když jste třeba partnerem třetí vrstvy, musíte něco čím přispět, abyste mohli dostat informace zpátky. Nevím, jak to funguje, ale je zajímavé rozlišovat mezi těmi jednotlivými to vrstvami. A v podstatě se to nakonec používá skutečně nevýdaným, věřitelným způsobem. Třeba um, databáze um, otisku prstů podpisu, kde máte podpis Eh, elektronický podpis, ten telefon nebo podpis na e-mailem. Když si, když toto takzvané selektory zadáte do nového zařízení, tak je vlastně spojeno, napojeno na vás, pokud se to dostane přes nějaké senzory. Takže to znamená, že mm, se objevuje pro každého člověka na planetě je jakýsi systém, jsou jakási data, která se dostávají do těchto systémů. NSA a um, CIA uh, sledují lidé s systémem, který se nazývá track and whack them, to znamená, uh, je to v podstatě napojeno na, na, na létající roboty, které mohou uh, člověka zabít. Skutečně rakety na ně poslat, takže to má uh, velice konkrétní dopad. Um, takže ty první dvě části jsou pasivní, taktické využívání už není pasivní. Já jsem ale hovořit o té pasivní části, tam jsou chytří matematici, kteří prolamují kódy, dělají matematiku. Skutečně takový lidé existují v NSA. Jsou tam neuvěřitelní lidé, kteří i kvalitní, dobří lidé. A mnozí z nich odešli jako vedli jejich nebo jejich student, aby eh, na to upozornili. Skutečnost je, je, že dělají i aktivní operace. Já třeba vím o programu, který ještě nebyl odhalen na veřejnosti, kde agenti NSA dostávají instrukce, aby se vydali do městských oblastí a prolamali se do eh, domácích Wi-Fi. To jsou, to je takový, takový Eh, něco podobného jako mm, elektronická verze toho, co se dělo za studené války. Takže skutečně tyto systémy, tyto programy jsou mm, děsivé, protože nejsou z povahy věci demokratické, jsou bez nějakého dozoru. Pokud dozor je, nemá žádný význam, protože ti, kdo dělají ten dozor, mají tak velkou vysokou důvěru a tak málo, tak nedostatečné vzdělání vědomosti. Mno, to je, o to jde většina uh, osob v americkém kongresu, eh, tak těm někdo jiný píše jim, tiskne e-maily. Oni ani nechápou, jak ta technika funguje. Nikdo nechápe, co je to TCP IP. Nechápou, jak funguje Wi-Fi. Um, architektura sama těchto systémů je záměrně zranitelná. Například existují přístroje, Evropský parlament třeba víme, že byl sledován. I zašifrovaný e, fax. Oni vlastně hledají, vyhledávají vysílání zašifrovaného faxu a z toho vlastně oni jsou schopni dostat ta nezašifrovaná data, takže oni vlastně obejdou toto, tu šifru. Ne, neproloměj, ale obejdou. Mění se typ těch útoků i ekonomický dopad a schopnosti vlastně ten útok provést. Teď máme takzvané zákonné hm, programy sledování. Musíme si uvědomit, že NSA nepodléhá evropských zákonům a nezajímá je, co říká váš zákon. Takže když řeknete, že to budete že by bylo eh, přiměřené sledovat někoho z proučely prevence terorismu, tak současně říkáte, že to můžete dělat všem ve svým zemím, bez jakékoliv přiměřenosti nebo soudního procesu. To se dělo v Řecku, byl ten skandal v Atenách, nevíme, zda to bylo NSA, ale někdo takový, kdy vlastně odposlouchávali premiéra, poslance. A to riziko vlastně eh, se dostalo z vojenského světa do světa každého, kdo používá počítač. A takže už tam není vlastně obrana mezi eh, odposlu, eh, která by zabránila tomu, aby poslouchali vašeho premiéra, jako tomu to bylo v Řecku. Protože ten člověk, který mm, to, to měl, který za to byl zodpovědný, vlastně nebyl řádně vyškolen. Je to skutečně závažné. Mm, že existuje mm, taková soubor senzorů po celé planetě, které představte si celou planetu. Představte si mm, planetu, země, kouly, elektronické přenosy a NSA všechno sleduje, včetně toho, co jde do vesmíru. Zda, když eh, komunikační e, satelity, co myslíte, že dělají? To je zajímavé. Když se podíváme na internet, telefon, když NSA není schopna se získat přístup eh, v rámci nějakého sdílení dat, tak eh, použijí program jako XKeyscore, že pokryjí místa, kde víme, že ten stát by jim ty data data nedal. Jak je to možné? Oni vlastně implantují do těchto systémů zařízení, která ta data extrahuje. A pak mohou pomocí těch selektorů vyhledávat v reálném čase a mm, dostanou to, ta data do nějakých obrovských um, skladů dat, například v Utahu, tam se ty se systémy, které mohou skladovat data za 100 let. Takže máme systém, které se používá pro mimosoudní eh, vraždy bez jakéhokoliv dohledu. Jediná naděje, kterou máme, je používat šifrování. Tedy nemůžeme zabránit tomu sledování, ale můžeme snížit hodnotu toho, co vysledují. Eh, ještě jednou vám děkuji za pozornost a za to, že jste mě přijali, bylo mi to ctí. Děkuji, pane Applebaum. Tak dovolte, abych teď zahájil debatu a řeknu vám, jak to bude probíhat. Ve 16.30, to je za tři čtvrtě hodiny, máme naplánovanou videokonferenci s panem Rozpričurem, jedním další svědků, první další svědků. Takže teď máme 45 minut na debatu. A já navrhuji, abychom dali slovo nejdříve zpravodaji, s tím novým zpravodajům a Eh, pak tedy eh, poslancům, kteří budou ti něco říci, ale prosím, eh, nezapomeňte, že toto je slyšení, takže je to prostor pro vás, abyste kladli otázky našim hostům a nestráceli příliš času politickými prohlášeními, čili abychom se soustředili na prezentace našich pozvaných novinářů. Takže prosím, myšle, myslete na to, eh, nežli eh, otevřete ústa. Takže jako první pan Claude Moraes. Děkuji, pane předsedo, a děkuji eh, novinářům, kteří přijali naše poslání. Jsme velice vděční za vaše příspěvky, také za ten, co nás čekal od pana Rasbridgera. A vy samozřejmě máte informace, máte také e, své názory na to, co se děje a to bude také zajímavé. E, Jacques e, Foru ve svém článku v Le Monde byl jakýmsi průkopníkem, protože jsme se tady nejen dozvěděli o tom, co se děje s programem Prison, ale také jak se to týká evropských občanů, toto masové sledování dat. A vlastně eh, řekl, jakým způsobem eh, francouzská agentura se dostává k důvěrným datům občanů a samozřejmě se to potom týká policie a dalších agentur, přičemž eh, jde o data, ke kterým by měli mít přístup pouze tajné služby nikdo jiný. A moje otázka zní, jakožto eh, novinář určitě eh, máte názor na to, co se děje ve Francii, kdy tedy eh, tato data v žádném případě se neměla dostat někam jinam. Ale jestliže ve Francii se to přesto stalo, pak jistě se to může stát také v jiných členských zemích. Takže my bychom chtěli nejenom tedy se soustředovat na ten problém Evropa Spojené státy, ale otázka je, eh, jestli toto se podle vašeho názoru eh, děje také jinde. Eh, je to něco, takové to zacházení státy, je to něco zcela běžného v českých zemích, nebo děje se to ve Francii už dlouho? Dělo se to dlouho předtím, než to odhalil Edward Snowden. Takže to je moje otázka. A mm, otázka na Jacoba Applebauma. Vy jste toho řekl opravdu hodně a já bych se vás chtěl zeptat eh, tedy mnoho věcí, ale mám teď jednu otázku. Otázka přiměřenosti. Hovořil jste o tempoře, o dalších věcech, které se týkají členských zemí. A moje otázka tedy, eh, k čemu se tyto informace používají, co je účelem tohoto obrovského zhromažďování dat. Eh, to jsou miliardy datových položek. Je toho eh, je zatím tedy komerční aktivita, je to jenom boj proti terorismu. O čem to vlastně je? Ano, děkuji panu zpravodaji za to, že byl tak stručný a k věci. Nejdříve tedy eh, další poslanci, a to budou eh, stínoví zpravodajové. Pan Axel Foss. Děkuji. Ano, prosím, vezměte si sluchátka pro tlumočení. Děkuji za podané zprávy a poznatky, které jste nám představili. Eh, já bych velice rád eh, věděl nebo dozvěděl se vaš, váš názor na to, do jaké míry toto zachycování dat na jedné straně, což samozřejmě kritizujeme a nepřejeme si ho, aspoň ne v tomto eh, rozsahu, ale eh, druhá věc tady využívání těchto dat. Můžete říct něco k tomu, zda tato data se využívají, řekněme, k vydírání jiných států, nebo je to předmětem hospodářské špionáže, nebo eh, možná, jaký je váš názor na to, zda v nových eh, technologických eh, vymoženostech, které máme, je možnost tedy v nových, v modernějších přístrojích eh, dosáhnout větší míry zabezpečení proti hm, eh, tomto sledování, zabezpečení eh, soukromí. A také bych rád věděl, zda máte nějaké náměty hm, k tomu a hm, možná, jestli tyto nápady, náměty jsou známy Eh, také tajným službám, které eh, se zas možná tolik neštítí je použít, nebo eh, používají se to všechno jenom jako v součást boje proti kriminalitě, nebo jsou tam ještě i jiné způsoby využití. Děkuji a nyní paní Entveld. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také hostům, jimž naslouchám s velkým zájmem. Domnívám se, že klíčová otázka bude ani ne to, kolik toho o nás vlády vědí. Možná, že by bylo jednodušší se zajímat o to, co o nás ještě nevědí. Ale eh, proč tedy ten náš systém rovnovách a kontrol v podstatě nefunguje? Eh, jak to, že prostě nemáme žádné institucionální pojistky eh, proti tomu, aby se tyto systémy takto vymkly kontrole? Vy jste zástupci médií a mě by tedy zajímalo, jaký je dopad na média. Poněvadž to se samozřejmě netýká pouze jednotlivých občanů, je to také o svobodě médií, jak víme, vědí tedy například žurnalisté z Guardianu. Jak tedy vaši kolegové na to reagují? Jak se k tomu staví novinářské svazy, novinářské odborové organizace? nebo eh, domníváte si, nebo máte, jste přesvědčen, že jste také nějakým způsobem sledován, zastrašován pod tlakem ze strany úřadu, nebo třeba eh, kolegové, eh, kteří kteří to dosud nedotklo. Uvědomují si třeba, eh, že také mohou být jednoho dne sledování a podobně. Eh, čili eh, existuje třeba důvody, aby žurnalisté se spojili napříč státními hranicemi, možná transatlanticky, jako v jakéhosi hlídací obsa demokracie. Děkuji. Nyní pan Albrecht. Děkuji. A děkuji také za zajímavé odpovědi a komentáře. Mám pár otázek na vás všechny. Pan Foloru, vy jste řekl, že byste rád věděl, zda existuje nějaká kontrola, kontrola toho, jestli se tam něco neděje špatně a také otázka právního základu celého tohoto dění. Otázky, zda tady máme také, řekněme, právní obavy, vy nebo kolegové, zda jsou tady také určité případy týkající se těchto programů, poněvadž já, když těmto, o těchto programech slyším, z hlediska právního, tak oni určitě nejsou kompatibilní se štrasburskými soudními eh, případy. Čili ten, ten francouzský případ, to je opravdu velká, závažná otázka. Mě by zajímalo, jak se na to dívá Francie a také, jak vy eh, řešíte tyto otázky. A kromě toho my máme evropské smlouvy a také chartu základních práv, čili otázka je prostě i zda tato charta, tato listina práv se aplikuje na tyto programy, na tyto aktivity nebo ne. Čili možná, jestli tady někdo se tím zabývá také těmito otázkami. A otázka na Jacoba Applebauma. Do, do jaké míry máte informace o tom, e, že tyto programy spolupracují také s jinými agenturami a službama, službami českých zemí. Vy jste hovořil o programu SK Score, kde eh, je možný přístup k online eh, komunikačním údajům pro mnoho eh, informačních služeb. A v mnohých případech eh, se to týká také nejenom eh, výzvědných služeb, ale také komunikační služeb, kde tedy oni vědí, že existují určité právní rámce. Eh, třeba máme Google a Yahoo, kteří fungují také na evropském trhu, čili do jaké míry se debatuje o tom, že eh, podle evropského práva by prostě nebylo možné odhalovat data evropských občanů, eh, ať už tedy do zahraničí nebo pro obchodní účely. Děkuji. A tak ještě paní Ernst, další eh, stínová zpravodajka. Děkuji. Děkuji vám referentům. A mám dvě otázky. První je, když to všechno posloucháme, tak mám skutečně pocit, že to vypadá eh, na zhroucení eh, určitého mýtu, eh, mm, určení informací. Jak tedy vlastně přistupovat k tomu, že právo je naprosto jaksi mm, prázdněno. Já jsem e, slyšela z Le Monde, jak tedy vlastně je možné vůbec zajistit svobodu tisku, jak to vypadá s ochranou zdrojů? Může, eh, je možné vůbec ještě zajistit bezpečnost zdrojů? Eh, já se ptám, protože nejde jenom o novináře, ale i o ti, kteří potřebují tu ochranu. To je tedy důležitý problém. A v této souvislosti si musíme také položit otázku, zda to mění nějak novinářskou práci? Dělá se to teď nějak jinak? Jak zajistit? Nemyslím jenom novinářů, ale všichni, kterých se to týká, to tedy mě velice zajímá. Druhá věc se týká, nebo druhá věc mě zajímá především s ohledem na kontrolu. Když slyším, co se tady děje, tohleto globální sledování, které prostě probíhá ve škále, kterou si ani nedovedeme představit, tak eh, vzniká otázka kontroly. Jak Eh, můžeme podpořit parlamentní kontrolu na evropské vnitrostátní úrovni, aby eh, k takovému sledování eh, nedocházelo. Jak to vypadá? Jak vypadá to parlamentní kontrola? Je to vůbec reálně možné? Jak, jak k tomu vůbec přistupovat? V této souvislosti další otázka, co právně se musí udělat, abychom se tomu mohli bránit? tomuto, této, jak zastavit tuto mašinéři sledování. To je všechno. Teď budeme pokračovat a máme tady řadu kolegů, kteří chtějí slovo, takže prosím dvě minuty každý, aby naše hosté měli čas reagovat a odpovědět. Začneme tedy, pan Coelho. Děkuji. Nejprve bych eh, chtěl poděkovat panu Folleru a eh, deník Le Monde za práci, kterou vykonali a pokládám konkrétní otázku, komu jsou určeny ty e, reportáže. Jsou to francouzští občané, evropští, francouzští občané, evropští občané a nebo občané třetích zemí. Je třeba si uvědomit, kdo jsou ty hlavní oběti v uvozovkách francouzského systému. Vy jste hovořil o spolupráci e, s, například e, s policejním sborem ve Francii a mohou požádat o určité informace. Máte nějaké informace o spolupráci s tajnými službami z jiných zemí? Protože samozřejmě pak to e, ty národní soudní systémy a parlamentní systémy e, rozčišťuje a způsobuje, že jsou zranitelné. Čili tady jste řekl o takový, popsal se scénář, který je úplně bez kontroly pan Haberman. Briefing it was very... Eh, panu eh, a, a panové, ano, děkuji vám, bylo to velice zajímavé technicky o technologiích a programech. Čili my teď víceméně víme, že eh, sledování jsme všichni. Myslím, že to byl Alexander Haig, který řekl kdysi, že američané mají globální zájmy ve světě, čili proč by neměli sledovat všechny. Já myslím, že jste to řekl velice dobře, že je to opravdu výměna informací mezi tajnými službami bez kontroly. Vy jste ještě hovořil o e, šifrování. Eh, my už máme několik eh, let zde doporučení, že by se mělo rozšířit šifrování dat v rámci ochrany občanů proti těmto špionážním sítím. Jestli k tomu můžete něco říci. Budu hovořit německy. Skandal NSA se točí především o kolem otázky masového, masové špionáže a otázky eh, jakým účelům tato špionáže slouží. A e, co se děje s daty, e, kde se ukáže, že nejde o terorismus ani kriminální činnost. Pan Foloru také hovořil o e, tom, co se děje zřejmě nejen ve Francii, ale také v jiných členských zemích. A sice, že jde o jakési propojení různých tajných služeb. Eh, my tedy máme v jednotlivých státech tajné služby policie a tak dále a z, z dobrých důvodů je držíme od sebe oddělené a to oddělení se zřejmě teď už stírá. Čili otázka je, jaké eh, tedy jednak právní aspekty, ale také jaké společensko-politické aspekty má toto směšování a smazávání hranic. Pan Applebaum eh, řekl, že je odposloucháván taky Evropský parlament a já si myslím, že to možná není jenom přes faxy. Čili otázka je, eh, nakolik vůbec jsme schopni zkoumat tyto otázky, jaké rozhovory se mohou vést třeba v, tomto, v této místnosti nebo v našich eh, místnostech, eh, v našich kancelářích, eh, no tak abychom skutečně dopracovali podstaty toho, co se děje tady. Samozřejmě na to nám asi neodpovíte. Vy jste hovořil o různých programech na sběr a odposlouchání informací. O některých víme, některé jsou pro nás nové, ale kromě toho se údaje sbírají také jinak, například údaje o cestujících na palubách letadel. Mě by tedy zajímalo, zda jste při svém zkoumání našel nějaké důkazy toho, že se eh, při vyhodnocování různé stroje dat eh, směšují a, a kombinují. Děkuji. Pan Jakolinian. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že naši zpravodajci a experti provedli, předvedli velmi dobrou eh, zprávu a pokud jde o vyšetřování, které proběhlo, to je také velice důležité. Například v rámci různých eh, šetření o organizované a trestní činnosti Pan Appelbaum se odkázal na úroveň důvěry mezi jednotlivými službami a tato úroveň důvěry byla spochybněna, protože nyní víme, k čemu dochází. Někteří předřetníci eh, mluvili opatrně, eh, hovořilo o systému PRISM, hovořilo se o francouzském programu a tak dále. A nyní se ptám, příští týden v Římě bude summit G6, G6 pardon, minister, ministru eh, vnitra a uvidíme, zda je dobrá rovnováha mezi základními právy a touto činností je dodržena. Tyto eh, programy v různých členských státech eh, byly prezentovány, objeveny tento týden a myslím si, že by byly také podporou eh, svrchovanosti členských států v Evropě. A teď se ptám konkrétně pana Applebaum za Snowdemem, kdo eh, za ním stojí, eh, on sám nebo něco jiného, někdo jiný. Můžeme vyhodnotit eh, tyto programy PRISM nebo podobné programy? Děkuji, pane předsedo. Moje otázka souvisí s předešlými položenými otázkami. Například pokud jde o transfery dat mezi jednotlivými službami, s tajnými službami. V některých státech eh, můžeme hovořit o skutečném trhu s daty. řada osob eh, jako jednotlivci jsou schopni zašifrovat eh, svá data, ale většina lidí to neumí, nemáme dostatečné znalosti v oblasti šifrování. Guardian byl prvním deníkem, který varoval a poukázal na tuto situaci. Je třeba, abychom eh, pokročili dále a eh, tyto nekontrolované toky zastavili. Protože eh, existují v rámci boje proti terorismu, ale tímto způsobem bojovat proti terorismu nebudeme. Tyto výměny informací slouží i k jiným účelům a proto je důležité, aby parlamentní kontrola byla efektivní. Two questions, chair. Please. Paní Sargentini, na dvě minuty. Otázka na pana Applebauma. Rozumím tomu správně, že ten program, který nazýváte Five Eyes program, že ty tam dochází k vzájemné spolupráci, eh, takže eh, služba z cizí státy vyšetřuje občany v té a v té zemi, poněvadž eh, službě v té zemi to není dovoleno, jestli to tedy takto nějak probíhá. A vy jste hovořili také o členských zemích, mimo jiné o Německu. A draha, e, další otázka je, jsou nějaké náznaky toho, že NSA nebo nějaké jiné výzvědné služby e, již e, již infikovaly například bodnetem nebo něčím podobným, už jsou tedy infikovaly počítače evropských občanů. Děkuji. Mrs. Morvaj. Děkuji, paní Morvaj, dvě minuty. Děkuji za vaši vynikající práci, kterou děláte. Já chci ilustrovat to, co chci říct si um, citátem z interview, které jsem nedávno četla v maďarském liberálním periodiku s panem Georgem Konradem, který je bývalým disidentem. Za komunismu byl disidentem, v opoziční spisovatel. Teď je poradcem pana Baroza k budoucnosti Evropské unii a v kontextu toho interview se ptal, eh, se byla položena otázka, jak co si myslíte k skandálu s panem Snowdenem a tak dále. A on řekl, já jsem zvyklý na to, že mě někdo odposlouchává, to se mi dělo pořád za socialismu, ale to nebylo správné, ptal se novinář. Ano, nebylo, ale také by nebylo správné, eh, aby mě terorista vyhodil do povětří a pak vysvětluje, že nemá co skrývat. To je takový typický argument, že nemá co skrývat. Tento argument jsem četla několikrát a je, eh, pak jsem slyšela ten znáké známý citát, že nejde o to, zda máte nebo nemáte co skrývat, ale zda má e, práva, vláda, vláda právo to dělat a kdo e, kontroluje tu vládu. Takže o čem tady, to, o čem tady mluvíte, to masové sledování, jak to vlastně ovlivňuje sociální hnutí, které se dějí, které směřují k větší sociální spravedlnosti a Další otázka, co si velký bratr, co vlastně velký bratr dělá s těmi daty. A další otázka, americká vláda říká, že zabránili 50 teroristickým útokům pohoto systému. Jaká je tedy správná odpověď na to? Jak můžu, jaká je možná odpověď na tento argument? Helena Honzel, děkuji, pane předsedo. Když slyším tyto zprávy, tak mám pocit bezmoci, že vš- co všechno je možné. Proto mě těší, když slyším od pana Foloru, že Eh, náš parlament je jeden z mála, který se tímto zabývá, že otázka, co mohou parlamenty dělat v této věci. Pan Applebaum hovořil o whistleblowerech, o um, lidi, kteří z os, pohnutek eh, osobních vlastního svědomí se proti tomu ozvali, jak tedy jejich eh, roli hodnotit, je možné nemohou být vnímáni jako špioni nebo jako prostě lidé, kteří um, chrání základní práva. Další otázka je, že terorismus je v podstatě výjimkou, jak jste říkal. Co tedy potom se vlastně sleduje? Co, špio, eh, co, co, co, co sledu, co, čí zájmy? A pak otázka zda by někdo z pánů mohl odpovědět, jaké náklady představují tyto programy. To je také. Asi jistě to není levné, co se tady dělá. Je to s velkou, velké technické e, prostředky na to. Jaká čísla jsou to zatím? Děkuji. Pání Flot. Dvě minuty. Děkuji. Když vás poslouchám, tak eh, se divím, eh, že nám trvá více než měsíc eh, na vyhodnocení situaci v Sýrii. Ovšem ani všechny tyto vyzvědné systémy nezabránily masakrům lidí. Vy tedy máte data a sbírání těchto údajů je takto masivní a máte pocit, že je to, společ, že to má něco společného s zářím 2001 a nebo máte nějaké přesnější informace o přijetí uh, rozhodnutí, kde, jakým způsobem, pokud jde o spolupráci mezi jednotlivými tajnými službami. Určitě jedna část je přímá, jiná prostřednictvím podniků či prostřednictvím agentur. Mohli byste nám říci po zeměpisné stránce, jak vypadá tato spolupráce, která určitě nevylučuje i konkurenci mezi agenturami? jaké typy informací vy můžete sehnat. Pokud jde o kontrolu, říkáte, že není žádná kontrola parlamentem ani e, nějakou státní zprávou, že je to pouze v rukou výkonné moci a také samozřejmě výkonná moc e, se mění a pak údaje mohou být využity dobře nebo špatně. Funguje to Eh, zřejmě jako když je to eh, v lidském těle srdce celého systému a kde, na jaké úrovni se to nachází a jak to vůbec funguje. Děkuji. Senicin. Děkuji bardzo. Eh, paní Senišin se údajů Eurobarometru eh, vyplývá, že více než 70 Evropanů se obává, že jejich údaje mohou být používány jinak, než jak je deklarováno. Eh, vaší zásluhou tady bychom se toho teď měli bát všichni. Mám konkrétní otázku na pana Žaka Folhru. Prezident Obama řekl, že američané se tím nemusí zabývat, poněvadž projekt PRISM se netýká amerických občanů. Mě by zajímalo, zda si myslíte, že reakce ve Francii na eh, toto sledování ze strany francouzských služeb eh, je dána tím, eh, že si to lidé uvědomili, že mohou být sledováni úřady jinými, jinými, jinými zemí. A zda si toto uvědomují také američané. A na pana Applebauma, do jaké míry podle vašeho názoru tato nelegální eh, odposlouchávání slouží skutečně eh, boji proti terorismu a nakolik slouží eh, jiným cílům a je de facto jenom takovou jakosi zástěrkou, tak aby se náš svět přiblížil Orwellovu obrazu z románu 1984. Pan Bronx, prosím, snažte se omezit na dvě minuty. Děkuji. Od pana Applebauma jsme se doslychli, že eh, lidé jsou eh, sledováni, tady eh, nejenom ti, kdo jsou podezřelí z terorismu. Týká se to také Eh, politických aktivistů, respektive jaká jsou kritéria. A kdo je vlastně příjemcem těch informací? Zůstávají u tajných služeb, anebo jsou dávány dispozici eh, vládám, aby to mohli využít. Souvisí to také s eh, lidmi, kteří pracují ve státní správě a mají vazby na řekněme, organizace, na které je nazíráno eh, s nelibostí. A týká se to také eh, lidí naprosto nevinných, kteří prostě mají vazby v podobě příbuzenských svazků nebo nějakých jiných. Eh, poskytují se tato data autokratickým vládám, které je potom využívají proti svým oponentům. Používají se Eh, tato data nejenom ke studii jednotlivců a organizací, které jsou zvláště nebezpečné, <clears throat> ale jsou také aktivně využívány například k narušování organizací nebo k ohrožení či ukončení života jednotlivců. A dále mohou eh, služby jedné eh, země dávat k dispozici falešná data tak, aby eh, třeba se tím mohl zdůvodnit, řekněme, eh, řekněme vojenský zásah jinde. A dále, jak eh, ti, kteří jsou sledováni, se dozvědí, že jsou sledováni. A dále, nakolik je možné legislativně ošetřit to, aby legitimní odposlouchávání, jako třeba proti terorismu, bylo možné a to nelegitimní nebylo. Děkuji, pane předsedo. E, toto je poněkud zvláštní situace. 11. E, září já jsem byl novinář a pracoval jsem na Manhattanu. Poté jsem téměř čtyři roky strávil tím, e, že jsem se podával zpravodajství z těchto událostí. Některé byly střízlivé, některé byly hysterické. po těchto událostech de facto eh, se špionáž zabývaly všechny eh, tajné služby západních států eh, pomocí prostředků, které měly k dispozici a bez ohledu na legislativu. Protože samozřejmě existuje jeden globální kybernetický prostor a mm, ty hranice nejsou nějak vyznačeny či ošetřeny, čili eh, Eh, skutečně eh, od začátku eh, tady máme jakési napůl mezinárodní špionážní organizace v kybernetickém prostoru. Čili to jsem k tomu chtěl říci. A nyní pan Borgecio. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že my političtí činitelé jsme trošku, se trošku přetváříme, protože i ze strany eh, médií oproti našim zpravodajům, kteří to popisují velice přesně, ale často obyčejná média se pouštějí do alarmujících popisů situací, ale tak to je filozofie tohoto nového světa, která se e, vyjadřuje velice přirozeně o kontrole informací a myšlenek lidí. Po tomto úvodu chci říci a hlavně se zeptat e, obou řečníků, kteří na začátku přednesli své prezentace a předložili analýzu i technické prostředky neměli nějaké problémy, jak eh, mohou mi odpovědět eh, na tuto otázku. V rámci skandálu se objevila celá série informací. A není to vlastně realita nějaké tajné moci? Služby si mezi sebou vyměňují informace, ale my vlastně nevíme, kde končí a jak se využívají, za jakým účelem. Určitě to má dopady na hospodářskou a finanční situaci. V jakém případě k tomu dojde a s jakým cílem k tomu dochází? Víme, že některá důležitá rozhodnutí jsou přijatá úplně tajnými organizacemi nebo částečně tajnými organizacemi, buď Bilderberg nebo jiné. A můžeme si položit otázku, proč eh, ten, tato eh, masivní, eh, toto masivní zpravodajství existuje. Nejsou to už nějaké tajné moci, které o tom rozhodují v našich zemích. V tomto výboru obvykle hodně lidí se hlásí o slovo a také budeme mít videokonferenci s třetím hostem. Situace je taková, že eh, my 16.30 máme tu konferenci s Alanem Rozpričerem a musí to být úplně přesně já bych tady hm, navrhoval toto. My teď máme už jenom pár minutek. A ne, ta videokonference už je tady. Takže eh, já jsem si myslel, že ještě stihneme odpovědi, ale není tomu tak, takže nyní dostane slovo náš třetí host, pan Rospričer. My vám eh, děkujeme, že jste připraven tedy eh, hovořit s námi prostřednictvím videokonference. My se rádi vyslechneme vaše názory, jakožto šéf redaktora Guardianu. Dovolte nám, abych vás přivítal, tak jsem přivítal předchozí řečníky. A chci jenom říci, že Guardian letos v létě ve spolupráci eh, s National Security Agency a eh, GCHQ eh, seřej informace o programu Tempora a v současné době tedy je to otázka případu Miranda, vlastně už druhý případ Miranda, ten první Eh, byl vyhrán v roce 1966. Takže eh, pan Rusprič má pro nás naprosto, naprosto relevantní informace a svědectví. Takže pokud bychom to zvládli do 15 minut, tak eh, budeme mít ještě čas na otázky, než se budeme muset vrátit eh, k našim hostům, kteří jsou zde osobně s námi. Takže, pane rozpočtové, máte slovo. Well, thank you and thank you for eh, eh, me to... Děkuji. Děkuji za pozvánku do této diskuse. Mně se zdá, že to je velice um, zajímavé téma a um, Jedna otázka se týká povahy diskuse, um, možnosti vás informovat o našem spravodajství, jak to k tomu přistupujeme. A další věc se týká role parlamentu a zákonodárců. Ještě se k tomu vrátím, ale celková um, škála toho, o čem píšem, proč to je důležité, jde Eh, tady jde o to, že vlastně masová populace je předmětem sledování, což je něco nového. O tom se nikdy eh, řádně, pořádně dohloubky nediskutovalo. Je to věc která eh, od prezidenta Spojených států až po nejnižší úrovně všichni říkají, že se to musí o tom být debata, přesto nebyly informace, na kterých by se ta eh, debata dala založit. A to je role tedy informa, role tisku a e, eh, zpravodajství. A mm, proto je to tak důležité. Možná vám mohu říci něco o tom, jak ta věc vznikla, jak jsme se o tom snažili informovat a jakým výzvám a jak eh, jsme čelili a jaká, jak to probíhalo. Takže v polovině května, jak je známo, nás kontaktoval Edward Snowden. A je důležité si uvědomit, že vlastně kontaktoval jednak jednotlivého novináře Glenn Grunwalda, který je, pracuje v Guardianu a také je součástí té tzv. páté eh, kolony, nebo to té digitální sféry. Není to jenom tradiční novinář. Glenn Greenwald je právník, bloger a novinář a kontaktoval ho Edward Snowden, protože psal s hlubokými znalostmi a informovaným způsobem o tomto tématu. A Snowden e, si uvědomil, že to je někdo, kdo by o tom m, mm, psal s eh, přiznalosti věci. A také zná Guardian, který má celosvětové e, eh, 80 milionů mm, online čtenáře, takže to je důležité. Důležitý té médium. A Grand Greenwald je jednak součástí Guardianu a jednak součástí tohoto nového světa, abych tak řekl. Ta, eh, to téma bylo velice složité, především z důvodu, že téma vlastní je složité, jde o pronikání do komunikace a schopnosti agentura států být, dostat se dovnitř, do e-mailů, do telefonů, textových zpráv. A to je problém pro novináře. Je to jedno z témat, které jsme zkoumali, zda žurnalistika jako taková a zda je možné vůbec ještě mít důvěrné zdroje v této nové době, v době, kdy tedy Greenwald a, e, a, a mm, další novináři tady píšou třeba, v, jsou v Rio de Janeiro, píše se to v New Yorku nebo se to uh, edituje v Londýně. To je um, situace, kdy vznikají spousta problémů. Jsou jiné právní předpisy v Americe, než jaké jsou v Londýně. Zkoumání tohoto materiálu představovalo problém bezpečnostní, jak tedy bezpečno, jak bezpečně zkoumat tento materiál. Dále um, posouzení odpovědnosti a na straně editora. Ehm, my od začátku jsme jasně řekli, že neuděláme nic, co by identifikovalo agenty, kompromitovalo operace pera... nebudeme přistupovat k tomu materiálu jako k zdroji jaksi mm, s, um, s, spravodajství. V 90% případů jsme eh, Předem kontaktovali vlády i organizace a vyslechli si jejich reakce. Myslím, že jsme se chovali zodpovědně během naší práce. E, v určité fázi jsme narazili na zákony, o kterých jsem hovořil, v různých zemích, které znemožňují nebo stěžují nebo zakazují tuto, tento typ zpravodajství. A bylo by zajímavé by si zákonodárci, kteří toto poslouchají, si uvědomili, že minimálně ve dvou případech jsme nes, velice silně nesouhlasili s tím, jak zákon brání našemu spravodajství. Jedna eh, případ byla uh, protiteroristická legislativa, která byla použita na zadržení Davida Mirandu, který byl součástí týmu Guardianu, a druhý případ byl přímé hrozby ze strany britské vlády, že použijí zákon, aby nám zabránili eh, nebo aby eh, si vyžádali vrácení nebo zničení materiálu, který jsme zkoumali. Proto spolupracujeme s americkými partnery, že americké zákony, především první dodatek, um, zaručují silnější ochranu takovémuto typu zpravodajství, než je v Británii nebo ve většině Evropy. Článek 10 není stejný jako první dodatek americké ústavy a mm, v zemi, kde jak si e, předem se zabrání publikování něčeho, to v Americe není možné. A proto jsme v novém novinářském prostředí, kdy se snažíme využít nejlepšího právního režimu, kde publikovat. V případech, kdy státy se snaží zabránit spravodajství poskytování informací v Evropě. Takže takto to vzniklo. Takto jsme e, pracovali na tomto materiálu. Byly případy e, komunikace a bezpečnosti toho materiálu, jak jsem se snažil zdůrazňovat, bylo to týmová práce. Několik reportérů a redaktorů, kteří zpracovali s Glenn Greenwaldem, využívali jeho znalosti společně s IT a právní podporou. To jsou věci, které, které kvalitní noviny, které chtějí poskytovat informace ve veřejném zájmu, ještě mohou udělat. Budeme mít, z toho nám vzniknou tedy obrovské právní náklady, to je ale pro mě věc, kterou prostě noviny musím mít možnost udělat. A také jsme vstoupili do partnerství s New York Times a Publika, abychom umožnili poskytování zpravodajství, které nel, není možné mm, poskytovat v Británii. Proč tedy pro mě se eh, myslím, proč stojí za to se tomuto věnovat se všemi těmi problémy a výzvami, které to představuje, proč je důležité, aby noviny takto informovaly odpovědným způsobem. V podstatě se to, mm, si tím vracíme tam, kde jsme začali. V starých časech špionáž byla stát proti státu. Cílená aktivita, kde se používaly cílené metody, eh, jak tedy sledovat jiné. Co se dělo v posledních 10-15 letech? Bylo to, že se vytvořilo partnerství mezi státy a korporacemi, které e, začínáme rozkrývat díky dokumentům od Snowdena. Eh, co se týká sklizeň obrovského množství informací po, o populaci, kde každý, kdo používá digitální zařízení, je pod nějakým dohledem. Což je podle mě něco, co nelze dělat bez souhlasu e, populace, obyvatel. A to není možné bez informací, bez debaty, kterou teď vedeme. Pokud nebudou informace, pro tuto debatu. Nemůžete, aby současně vlády bránili novinám toto publikovat a vést tuto debatu. Takže já vítám to, že prezident Obama i v, dokonce včera řekl, že tato debata je nutná. Protože eh, když něco můžete dělat, neznamená to, že byste měli nutně. A Eh, on, on, on tedy uznal, že věci se vymkly, že se to musí diskutovat, ale tato diskuse není možná bez eh, informací. Vím, že musí být rovnováha mezi bezpečností a soukromím a svobodou projevu a tisku a združování a e, možnosti informovat. To všechno musí být v rovnováze. A co se obvykle stává, je, že ten bezpečnostní argument je jediný, který je vyslyšen. Že v diskusích, které vedeme s vládou, samozřejmě bezpečnost je, e, argument je, že by se to nemělo publikovat. Já jsem slyšel vysoké britské úředníky, kteří říkají, že debata už byla, přestaňte, ale pro mě to není e, tak, že by stát měl říkat novinářům, aby přestali. Ta debata musí začít teď ta debata, která je nutná, aby byl souhlas populace obyvatel s používáním těchto masových a nových způsobů sledování, které e, se týkají všeho, co dělají na digitálním prostředí. To není možné bez e, žurnalistiky. Takže já vítám to, že ta debata tady je. Je to důležité a všichni zákonodárci ve všech zemích ve svobodném světě, mm, kteří budou předmětem těchto stále více intruzivních metod dohledu, protože ti inženýři, kteří to vytvářejí, vždy budou před, mít náskok před zákonem. Je to důležitá role parlamentu zvážit tyto rovnováhy a e, zvážit, jak tedy ten dohled probíhá, zda má význam, zda eh, výbory parlamentu a kongresu, zda tedy tyto pravomoci sledovat byly využity a zda mají významy do budoucna. Děkuji tedy e, za to, že jste mě vyslechli. Já chci zdůraznit tři věci. Potřeba odpovědné žurnalistiky a potřeba, aby zákonodárce chránil e, žurnalistiku a možnost diskutovat o materiálech, které my zveřejňujeme s určitým rizikem pro nás samotné a na úkor mm, mm, tedy i přes vysoké právnické překážky, tak zákonodárci mají povinnost tuto, tento typ žurnalistiky chránit a podporovat podobný typ diskuse. Děkujeme. Děkujeme vám za práci v první linii. Pobujete eh, za stejné hodnoty jako my. Děkujeme vám za účast v této videokonferenci a děkujeme vám za váš příspěvek k našemu zkoumání a debatě. chtěla bych, eh, chtěl bych říct, že budeme mít ještě další zasedání od 17. hodiny o odposlouchávacím systému Echelon. Eh, budou zde naši řečníci Carlos Coelho, Gerhard Schmidt a Duncan Campbell. Takže já navrhuji, abychom vzhledem k tomu, že máme omezený čas, abychom otevřeli eh, krátké kolo otázek pro pana Raspričera na nevíš tři a potom se vrátíme k eh, našim dalším dvěma hostům, aby mohli reagovat. Takže řekněme tři otázky a potom vám poděkujeme a vrátíme se k předchozím hostům. First law goes to Mr. Moraes, rapporteur. Mr. Raspricher, thank you very much. Pan Moraes. Pane Rasprichere, děkuji vám za to, že jste dnes tady s námi. Víme, že Guardian byl důležitým hráčem jak v případě Snowden, tak také eh, v případě Hena Kombeda. Díky eh, Guardianu se nám dostalo mnoho těchto informací. Takže budu se ptát také za kolegy. My příští týden ve Štrasburku budeme vydávat prohlášení k případu Miranda, kterému se dostalo pozornosti po celém světě, včetně Evropské unie. A e, také se to týkalo možná nevhodného používání protiteroristických zákonů ve Velké Británii. Také došlo ke eh, zničení hard disku, které patřily Guardianu, což byl eh, separátní eh, záležitost, ale stalo se to. Mě by zajímalo, vy jako šéf, redaktor a odpovědný novinář, jaký vliv toto mělo na žurnalismus, také na vás konkrétně, na eh, Guardian, eh, na svobodu novinářské práce. To je první otázka. A druhá otázka, vy jste se zmínil o tom, co bude dál. To znamená, že eh, debata proběhla a že tedy si nepřejete, aby ji někdo uměle ukončoval co tedy eh, by to mělo, co by mělo následovat? Chcete více těch, kteří eh, nechávají unikat informace, nebo přejete si spíše eh, změnu legislativy? Děkuji a teď pan Foss. A poté ještě pan Albrecht a paní Veržiat. Takže prosím vás, každý jednu minutu, abychom měli čas na odpovědi a pak se vrátíme k našim předchozím řečníkům. Takže prosím, jedna minuta. Stručně, protože jako obvykle máme spoždění. Tak prosím stručně. Děkuji. Otázka je tedy o, jde o otázku eh, novinářské práce. Nemáte pocit, že tato svoboda tisku také eh, podlehá určitým hranicím a ta hranice je tam, kde je dotčena obecná bezpečnost. A dále eh, nemáte třeba dojem, že interní kontrola tajný služeb nebo parlamentní kontrola, soudní kontrola, eh, že by vůbec neexistovala. A za třetí by mě zajímalo, zda Guardian Eh, za tyto informace musí platit. Děkuji. Děkuji paní Indveld na minutu. Ano, děkuji pane předsedo, děkuji pane Raspričere za velmi zajímavý příspěvek. Zmínil jste se o právních obviněních. Budete žalovat také nebo postupovat právně proti vládě, která nechala zničit váš počítač, vaše počítače? A za druhé, zdá se mi, že vaši evropští kolegové se příliš nezajímají o to, co se děje. Někteří ano, ale proč, tam, proč nevidíme tedy eh, masivní vzepětí mezi novináři na ochranu novinářských práv. A dále, eh, myslíte si, že by bylo vhodné mít určité eh, evropské pojistky o svobody novinářů, tak jak tomu v Americe? A další otázka, myslím si, že Titež lidé, kteří byli proti doporučením Levinsonovy eh, komise, tak jsou to ti též, eh, kteří eh, žádali zničení vašeho počítače. Co to vlastně znamená pro britskou debatu? A nyní pan Albrecht, poněvadž prosím, dodržujte čas, máme málo času a ještě musíme dát prostor pro odpovědi. Děkuji, pane, pane Rasprčure, mám jednu otázku. Domníváte se, že eh, systém, jak jste zmínil, že tedy ne všechno, co je technicky možné, by se také mělo legálně používat. Eh, I systém, který plošně analyzuje veškeré telekomunikační informace, bylo by možné takovýto systém nějak eh, sladit se svobodnou demokratickou společností a, a žurnalismem? Ano, budu stručná, pane předsedo, protože moje otázka se e, týká otázky, která byla položena. Vy jste řekl, že systém ochrany novinářů v USA je efektivnější a také v USA uveřejňujete informace, které nemůžete již publikovat ve Spojeném království. Také jste řekl, že novináři by měli být eh, chráněni nějakými efektivními opatřeními. A proto se ptám, máte nějaké návrhy, pokud jde o nové legislativní opatření v Evropě a na co bychom měli dát důraz? Madame Vežat. Děkuji, paní eh, Vežat. Takže nyní eh, máte slovo, pane Raspriture. Eh, tak eh, vzhledem ke svým eh, lingvistickým schopnostem já budu odpovídat v angličtině. A ty dvě otázky, které nebyly v angličtině, kdybyste mi s nimi mohli pomoci, páč nebyly přeloženy. Takže nejdříve odpovím na ty anglické otázky. Ta první otázka Eh, žurnalismus a eh, snaha používat protiteroristickou legislativu k zastrašování novinářů eh, nemusí pomoct, ale tyto, tyto praktiky jsou určitě studená sprcha a budou bránit žurnalistům. Jsou to podle určitého eh, agenta CIA eh, eh, je to jakási snaha nasypat písek do soukolí. Nevím, jaké jsou motivy, ale nevhodné použití legislativy a snaha zastrašovat to samozřejmě má vliv na žurnalismus. A pokud se týče whistleblowerů, nemohu si pomoct, ale eh, eh, jaký, uvažu o tom, eh, jakého, jaký typ whistleblowera by si přáli, přáli občané. My bychom samozřejmě měli rádi nejenom Snowdena, ale také někoho podobného v Číně, v Rusku, v Iránu ale je třeba se podívat, jaké tady eh, signály se vysílají. Eh, jestliže eh, dáváme whistleblowery pod zámek na nějakých 60 let zde na západě, jak to může být povzbuzením pro lidi, řekněme, v Rusku nebo v Číně nebo jinde, aby se odhalovaly informace. Třeba Eh, eh, v Indii eh, vyšel nedávno článek o whistleblowerech, kteří zahynuli v Indii. Čili podle mě toto whistleblowerství si zaslouží určitou ochranu. To, že se kombinují, kombinuje trestní právo a že se přehnaně aplikují některé zákony na jejich umlčení, tak já myslím, že západní vlády by se měly eh, opravdu uvažovat o tom, jaké signály tím vysíláme zbytku světa. To je první otázka. Další otázka v angličtině byla, zda eh, Guardian se bude bránit eh, právně. Odpověď je ne, poněvadž toto bylo něco, co jsem postoupil já osobně dobrovolně abych, eh, se, abych snížil pravděpodobnost eh, toho, eh, co, jak si, že budu zastaven a ne, nebudu, nebudu informovat. Já si myslím, že právní postup tady není na místě. Otázka, proč Evropa zůstává tak chladná. Myslím si, že je to jak kde z některých členských zemí eh, cítím opravdu velkou podporu od eh, eh, redaktorů a organizací, které brání svobodu slova. V Velké Británii to souvisí tedy s přírodem Levison. Možná, že jde, je problém v tom, že lidé nevidí celkový obraz toho, jak tento postup vlád omezuje žurnalismus a jak to přímo souvisí eh, s dušením diskusí na tato témata. Eh, možná, že někde je to dáno eh, národní mentalitou nebo určitými historickými zkušenostmi, sledování a špionáže a co všechno se může stát, když jsou zde takovéto nástroje, sledování a špionáže. To asi hodně tedy je o té individuální zkušenosti a mentalitě. Nicméně ta reakce byla skutečně eh, velmi radikální. V některých zemích eh, pro Greenwalda, pro Guardian se zvedla velká vlna odporu také pro Snowdna. Takže já mohu jenom říci, že eh, to bylo jak kde. A Levison to je mm, možná zvláště silný efekt na reakci ve Velké Británii. Byla tady otázka mm, pojistek v Evropě. Já bych řekl, že mm, prostě já nejsem právník a já vím, že máme článek 10 v evropských smlouvách, a ten, že je zakomponován do britské legislativy a myslím, že je velice zajímavá otázka, proč se eh, žurnalisté domnívají, že článek 10 nemá stejnou váhu jako první dodatek americké ústavě. Myslím si, že evropští žurnalisté to vnímají tak, že nejsou stejně chráněni Eh, proti předběžnému zákazu eh, zveřejnění informací a eh, že zde není taková svoboda slova, jako je tomu ve Spojených státech. Jak říkám, nejsem právník, ale já jenom vyjadřuji to, jak to vidím jako novinář. Jedním z důvodů, proč by eh, novináři eh, měli mít větší zájem o ten obraz, který nám skládají Snowdenovy dokumenty, je ten, že de facto i samotný žurnalismus je eh, v nebezpečí, eh, pokud zde máme takovýto dohled, takovouto špionáž. Kdo chce mít přehled o tom, jaká je komunikace, tak stačí mu metadata. Nemusí Eh, to být o obsahu například e-mailů, nebo prostě kdo píše komu o čem, kdo hledá, co to není nutné vědět. Stačí obyčejná metadata, která se už teď eh, shromažďují hodně a to jsou informace, eh, které vám už řeknou, s kým se žurnalista stýká, kdo jsou jeho zdroje a tak dále. A Eh, toto masové odposlouchávání a šňupání, tak eh, to je opravdu velký, velká hrozba žurnalistům. Takže tak to je. Já v podstatě musím eh, poslouchat Eh, lekce o tom, jak se má zacházet s daty a to od lidí, kteří eh, hlavně tedy eh, tyto, tato data, jejich, jejich důvěrnost nerespektují. Tak tolik moje otázky na anglicky položené otázky. U těch dalších to bohužel je tak, že já nejsem nás schopen odpovědět na ty jiné. Ten systém dohledu, jaké jsou alternativy? Já myslím, že z toho vyplývá otázka sledování jako taková. Někdo řekl, že eh, takovýto sběr eh, dat eh, je slučitelný s demokratickou společností. Já myslím, že to je všechno o tom, jak se s tím zachází jde tedy o to, jak skutečně jak se s tím zachází, eh, zda jsou to eh, prostě, eh, je to špionáž, která je nějakým způsobem schválena úřadně, anebo jestli je to prostě bez dohledu bez dohledu kongresu nebo parlamentu. Nevím, zda tento typ dohledu je efektivní nebo ne. Nevím, jestli tady máme regulátory nebo jestli naopak eh, si je eh, ti, které mají sledovat vodina provázku, já to opravdu nevím. Eh, nevíme, jestli to, o čem víme, je jenom malá část toho, co se skutečně děje. Takže já bych eh, legislativcům chtěl říci mm, to, co jsem vlastně řekl. Prosím, eh, snažte se ochránit žurnalisty. Žurnalismus je eh, jediný způsob, jak vyvolat tuto debatu, o které nyní všichni hovoří jako o nutné, nicméně vlády se do toho z vlastního podnětu pouštět nebudou takže jsou to jedině novináři, kteří vám dávají vhled, který je tedy chabý, neadekvátní a částečný do tohoto světa eh, sledování. Takže prosím, chraňte nás a uvažujte o tom, jak dozor nad tím, co se děje, lze realizovat, jak může mít význam. Eh, nevím, kdo to může dělat, ale já si myslím, že je skutečně na zákonodárcích, aby to nějak vyřešili, aby tedy například eh, se podívali na naše materiály, materiály, které má Evropský parlament, aby si to porovnali a porovnali také s tím, co je eh, podřízeno skutečnému dohledu. Zda tedy eh, tady eh, ten, ty dozorové orgány oficiálně mají plný obraz nebo jenom částečný. Děkuji vám. Děkuji vám za váš čas. Pokud ještě máte minutku, a, eh, mm, bychom nezanedbali otázky, které nebyly v angličtině. Naše francouzská kolegyně paní Žek se ptala, zda byste doporučil krok dopředu na, krok před tedy na evropské úrovni směrem k lepší ochraně svobody médií a svobody e, projevu informací. A kolega Exofor se zeptal, zda Guardian někdy platil whistleblowerovi za informace. On si vezme slovo ještě jednou na několik minut a řekne to znovu anglicky. Děkuji. Já jsem měl tři otázky. Se týkaly žurnalistiky, máte pocit, že um, co se týče národní bezpečnosti, eh, myslíte si, že nejsou žádné kontroly, um, žádné limity pro novináře a uh, kontroly interní ze strany parlamentu nebo soudců? Druhá, eh, poslední otázka, na to už jste odpověděl, musíte platit za uh, informace. Děkuji. Pan Bridge, máte ještě minuty a děkuji za váš čas. Mm, platbě ne, my jsme za informace neplatili. Otázka parlamentů a soudců, doufám, že jsem odpověděl. A otázka, zda uh, uznáváme nějaké limity bezpečnostní. Ano, to jsem řekl na úvod. Samozřejmě, to jsou obtížné, obtížné eh, na rozhodnutí a my informujeme zodpovědně, doufám, a rozlišujeme mezi věcmi, které ohrožují národní bezpečnost, kde myslím, že jsme nepřekročili tu linii, a věcmi, které v podstatě jsou, kde o civilní věci, o občanský život lidí, kteří používají digitální komunikace, což jsou všichni. Tady je tedy rovnováha, která se neprojevila eh, v reakci zpravodajských se eh, tedy těch bezpečnostních agentur, kteří říkají, že se nic nesmí publikovat. Pak bychom neměli vyváženou debatu, takže toto jsou obtížné otázky. Je tady určitá rovnováha a všechno, co tomu mohu říct, že uh, musí eh, zodpovědně rozhodnout eh, noviny jako Guardian, New York Times, Washington Post, které vlastně musí vést tyto diskuse. V diskusi s spravodajskými službami. Ale nejen s nimi, protože to má i aspekt eh, občanských svobod, svobody tisku, takže je třeba slyšet nejenom je, ale i jiné francouzský kolegyně, kolega, co se um, evropských uh, eh, spektů. Já nechápu nutně eh, tedy, proč článek 10 nemá stejný dopad eh, ochranu, jakou by měl, bych si přál. Británii každopádně britské soudy mm, jistě vítají článek 10 a ukázalo se, že to je hmm, užitečné východisko, ale um, poslední indikatoře většina novinářů nemá pocit, že by ten článek 10 měl stejný dopad na ochranu Mm, svobody projevu, jakou by měl mít. Děkujeme panu Rozpričovi za jeho příspěvek této diskusi a e, velice e, významné svědectví pro dopadem na naši další práci. Teď e, vám ještě jednou chci poděkovat za váš čas. Takže děkujeme za vaši trpělivost a vrátíme slovo um, vám. A jako první já jsem pan Fuloru, bude reagovat na otázky, které. Měl bych asi začít otázkami, které právě mají určité výhledové možnosti. Nechci se soustředovat pouze na francouzské aspekty, ale určitě to podobné v jiných zemích. Tato revoluce eh, ve spravodajské technologii způsobila, byla způsobena tím, že se hromadně používá internet a často se o tom nehovoří. Eh, také se jednalo o šifrování a zpravodajské a tajné služby e, byly terorizovány ti, kteří řídili tyto tajné služby, tak sice to říkali s úsměvem, ale pokud jde o šifrování, e, tak vlastně oni si mysleli, že se najednou stanou nezaměstnaní a byli vystrašeni protože se domnívali, že plno informací eh, nebude k dispozici a lobovali v parlamentu a ve státní správě, aby se eh, to šifrování do veřejné sféry nedostalo. Ve Francii zpravodajství a mám dojem, že je to právě z důvodu eh, této technologické revoluce a těch masivních eh, dopadů na sbírání informací. Eh, je to otázka svrchovanosti, pokud jde o tajné služby. Je třeba, aby měli ve Francii francouzští politici prostředky, které budou jim dávat eh, informace jim vlastní anebo od eh, jejich spojenců. Co se může stát se zachycováním eh, těchto dat? Týká se to vlastně všeho. Alan Rozbridge to řekl jasně ale dnes eh, tajné služby považují ty obrovská data za důležitější než odposlouchávání eh, telefonických rozhovorů. Protože díky těmto hromadným eh, datům, které jsou sebrány, můžete vyhodnotit všechno, kdo kam chodí, jak často a tak dále. To zjistí vlastně život někoho se do detailu dá takto zmapovat. A proto eh, tajné služby se obrací na technické útvary eh, Centrálního ředitelství pro eh, vnitřní spravodajství a toto ředitelství má ohromné počítačové možnosti a výstupy toho jsou ty ohromná data eh, po určité období, ale toto ústřední ředitelství pro vnitřní spravodajství eh, pak nepředává eh, tyto bruto data celníkům a dalším agenturám. A oni je zpracovávají a pak teprve se předávají e, dalším francouzským orgánům a je to v souladu s francouzskými zákony. Kdo je cílem? Může se to týkat teroristických záležitostí, ale v rámci našeho vyšetřování nám bylo řečeno několikrát, že se také dělalo šetření Eh, ze strany právě eh, ředitelství vojenského vnitřního zpravodajství pro hlavu státu nebo jedná se o nějakou potenciální hrozbu a týká se to jednotlivce, buď advokáta nebo novináře nebo politika nebo zvoleného zástupce či europoslance. To je jedno. Jestliže důvod eh, je ten, že může ten člověk eh, nějakým způsobem eh, eh, zasahovat do státní nebo národní ochrany a bezpečnosti, tak se to děje a žádný kontrolní orgán na to nemůže dohlížet. A lidé, kteří řídí tyto útvory, jak se k tomu staví? Před chvílí jsem o tom trochu hovořil, protože oni mají opravdu, jsou ve státní službě a chtějí sloužit eh, státu. Ale často ví, jak eh, to řekl jeden vedoucí eh, zpravodajství, tak vždy to není v souladu se zákonem. Máme i e, ředitelství pro vnitřní spravodajství a používají různé způsoby a několikrát, a to už e, trvá delší dobu ve Francii, e, tyto lidé se bojí, že jednoho dne se odsnou před soudem. Ale vykonávají svoji profesi s tím, že i když i ví, že mohou být soudně stíháni. A Výkonná moc eh, udělala vše proto, aby eh, soudy se nedostaly blízko těmto spravodajským službám. Je to nekontrolované, jak bylo řečeno, a sledují i cíl účinnosti. Francie měla být na stejné úrovni eh, boje proti terorismu měla se vybavit eh, výbornými prostředky a tato data jsou protříděna a také jsou k dispozici policejním službám, protože víte, že policejní služby pracují také eh, v rámci boje proti terorismu, nejenom uvnitř Francie, ale i mimo hranice Francie. A technické služby a da, různých agentur a ředitelství zpravodajství jsou e, ve spojení a mohou cestovat z Francie na další teritorium a vrátit se. A pak také soudně to zpracováno tak, že když se zpracují soudní zpracovávají soudní zápisy, tak je to anonymní a jsou tam e, takové prototypy věd či slov, eh, které vlastně jasně ukazují na věc, o kterou jde a podle kontradiktorních předpisů eh, některá eh, informace není obdržena. Autonomie zpravodajství nevylučuje výměny a masivní zachycování dat eh, po 11. září 2001 opodstatnilo i po politické stránce eh, toto zavedení technických prostředků. Existují výměny z francouzské strany během jednoho slyšení před senátem bývalý ředitel eh, ústředního ředitelství pro vnitřní spravodajství, řekl, že existuje společná databanka, která slouží i dalším západoevropským státům a všichni mohou eh, do této databanky dodávat další informace. Také Francie se obrací na USA. Víme, že oni mají velké kompetence, například v Saheli, tam mají, eh, to jsou konkrétní informace, takže o, oni si uh, zavolají a řeknou například dejte mě eh, měsíční výstupy eh, z vašeho hromadění dat eh, v Sahelu. A pak také je to díky elektronickým signálům, která Francie vysílá směrem k Sahelu, čili je to obrovská databanka, která bude předávána francouzskými orgány americkým službám. A ty to zase pak eh, třídí eh, podle svých prostředků. Pokud jde o varování, od začátku eh, vlastně nikdo toto slovo nevyslovil, nebo jsem to neslyšel. Ale Edu, Edward Snowden a tato aféra, tak prostřednictvím médií, především novin, eh, bylo, vyznělo, že bychom měli být eh, pro, samozřejmě profesně zodpovědní, ale vše není eh, vydáno v pospas veřejnosti. Nevím, zda je to všude realitou, ale pro nás je to legitimní postup, když hovoříme o různých eh, vyšetřování a pak o svobodě lidských práv. Často slyšíme, že byl Snowden v Hongkongu, pak eh, utekl do Ruska. V Hongkongu to bylo místo, kde mohl využívat určitých svobod, abych ještě zůstal v kontaktu s Gringewaldem nebo s jinými lidmi a když pak se dostal do Ruska, tak to, toto zemi si nezvolil sám, ale to byla jediná země, která ho přijala. Pokud jde o novináře, existuje hrozba. V rámci všech programů, které existují v oblasti dohledu v USA, ve Francii a jinde, tak zatím jsme na samotném začátku chápání a jak to může být intruzivní a jednotlivé státy nepoužívají pouze elektronické prostředky pro proti teroristickým útokům a elektronické válce, ale během budoucích roků a měsíců novináři budou pracovat všechny státy, i v těch, kde novináři mají solidní zákony o jejich ochraně tak určitě bude ten tlak eh, čím dál tím větší, budou, budeme zastrašováni, ale tato debata bude určitě bolestivá pro novináře v budoucnosti. Monsieur Folleru. Děkujeme panu Folleru. And now again, again, as we are Eh, vzhledem k tomu, že zase eh, jsme pozadu, tak bych navrhoval um, jiný přístup k tomu dnešnímu programu, který ještě máme před sebou. A to je toto. My máme přejít uh, části dvě, což je follow-up k informačnímu systému Echelon. Shalom a Mm, stínoví řečníci jsou kolega Resklelo, pan Duncan Tamle, investigativní novinář a další kolega je Gerhard Schmidt, bývalý e, poslaneckého parlamentu, zpravodaj Echelonu zpráva z roku 2001. Byli jsme informováni, že odejde v 17.30. Takže děkujeme zase za vaši spolupráci a navrhujeme, aby nechom vyslechli pana Rada Šmita a poté odpovědi pana Applebauma a přejdeme k druhé části, kdy se může, aby, aby mohl tady dostat svým dalším závazkům. Pan Schmidt, děkuji, pane předsedo, děkuji za pozvání já jsem se dohodl s kolegou Koelem, um, že bude hovořit o výsledcích šetření ešalonu a že já se omezím na to, co souvisí s um, zkušenostmi s tímto šetřením. Pokud budou otázky, tak mm, samozřejmě podrobně zodpovím. K postupu na rozdíl od ešelonů musela být existence prismatu, eh, tedy nemusela být prokazována detektivní prací, protože dokumenty byly k dispozici. To je zásadní rozdíl. Přesto zůstává eh, práce na vyjasnění podstaty věci. Když se podíváme na ty uh, uh, folie, tak se musíme podívat na to, co tím přesně míněno, protože jinak ty um, pojmy nebudou jasné. Um, když chceme přesně pochopit, um, jak ty systémy fungují, tak z toho, teprve pak z toho můžeme vyvodit závěry. Takže nemůžeme si ušetřit tu práci, abychom přesně věděli, o co se jedná. Za druhé, bude rozhodující pro hodnotu té vaší zprávy i jak, e, je, jak tedy seriózně bude zpracována. Takže všechny důkazy by měly být ověřeny, než se dostanou do té zprávy, zdroje by měly být ověřeny. Jak se to dělá při vědecké, případě vědecké práce, to by zvýšilo pra, eh, hodnotu vaší zprávy. Co týče techniky, tak chci říci, že by bylo dobré, právě protože je čas do prosince, abychom se na úrovni koordinátorů eh, obsahově dohodli, o čem, o čem budeme pracovat, aby nevznikly nejednou spory o tom, jak dále postupovat. To by stálo jenom čas, který nemáme. Také vám chci poradit, abychom využívali služeb jiných parlamentů, kongresu nebo britského parlamentu, které mají vynikající materiály k věcem, které teď posuzujeme. Druhá věc, co by se tím vyjasnilo. Tedy Echelon um, užívala pravdajská služba v oblasti dohledu nad informacemi. Eh, všechno, co šlo technicky provést, co bylo možné financovat, co bylo tedy v zájmu toho státu a co umožňuje zákon. My nevíme, zda služby kromě toho dělali věci, které zákon neumožňuje. Ale když se tím zabýváme podrobně, jaké jsou zákonné pravomoci zpravodajských služeb, tak víme, že to dělali. Za druhé, chci vám mm, poradit, abyste využili času eh, a pochopili, jak to technicky funguje, jak to tedy se to technicky dělá, to sledování. Ty nutné z e, přístroje nejsou výsledky, které si sami e, e, udělali ty zpravodajské služby, ale koupili to někde na trhu. Které vyrobili nějaké firmy. Jsou i firmy, které v jiných oblastech dělají data, data mining. Nechte si pozvat Eh, v nějakou firmu a nechte si vysvětlit, co všechno mohou dělat, co je možné s daty dělat. Další problém, který ještě nebyl dříve problém, ale teď už ano, je skutečnost, že NSA e, 70% své práce zadávala smluvně s soukromým firmám. Nedělali to sami, což Samozřejmě, co se týče bezpečnosti, um, má samozřejmě důsledky. Eh, I, I odposlouchávání telefonů je outsourcováno. Částečně na soukromé firmy to může mít velké problémy vyvolat. A s tím vaším úkolem, mm, tedy to prošetřit, byste se měli tímto zabývat. Kdo vám může pomoci? Řeknu, že vlády ani naše nebudou mít zájem vám pomáhat. Kromě toho, to, to bylo i tehdy. Se může, také se může stát, že eh, se nebude říkat pravda. Američané britská vláda tvrdila, že ta dohoda o spolupráci neexistuje. A pak se objevily dokumenty e, klasifikované, které samozřejmě ukazují, že existuje. Parlamentní kontrola, národní, par, pokud požádáte národní parlamenty, tak konstatují, že buď nesmí ne, informace dát, nebo nechtějí přiznat své slabiny, své práce, anebo kdy se jim nebude líbit, že se někdo z EU mm, bude míchat do jejich záležitostí. Investigativní novináři mohou být nápomocní a pokud dostanete nějaké e, důkazy, tak si to pečlivě prostudujte. To znamená i to, že ověříte nutné zdroje. U integrativních novinářů jsou také dva typy. Jednak jsou ti skuteční, opravdoví, a pak jsou takový ty kreativní, které spíše chtějí prodat nějakou story, než se zabývat jaksi pravdivostí té story. Já chci říct jenom, že nesmíte věřit všemu stejně, ani i tady. Musíte si všechno věřovat. Další věc je otázka bezpečnosti EU institucí, že se ukázalo, bylo odposloucháváno um, úřad v Washingtonu. Státy, dámy a pánové, nemají radost, nemají, nemají přátelé, mají zájmy. I v této oblasti je tomu tak. Pro nás je důležité to jsme už tehdy kritizovali, aby nebyla jaksi pro, kontrašpionáž v EU. Eh, to se musí stát um, tématem, významným tématem, slyším to od komise Brady, ne v parlamentu tedy. Pro mě není akceptovatelné, aby aby Ehm, mm, kancelář v velvyslanectví v Washingtonu neměl bezpečné prostory, které jsou zabezpečené proti odposlouchání. To mají i, jiné, jiné ambasády to mají. Další věc. Ehm, z, um, ověřit, zda e, jsou dodržovány evropské zákony. Zda je možné pomocí na vnitrostátních předpisů chránit aspoň vnitrostátní komunikaci. Když se posílá e-mail z jedné země do druhé, tak se to často přes ty routery posílá nejkratší cestou. Tak to bylo dřív, ale teď už se ani neví, kam ty pakety jdou, jestli přes USA, přes Čínu, to je z technických ekonomických důvodů. A není to zákon přírody. Může to být tedy e, zákon může říkat, že se národní komunikace budou jaksi vnitrostátně e, rutovat ne, třeba, ne u, u Facebooku, ale pro ten výše popsaný případ by to šlo. Dále. E, nemyslete si, že e, když máte tak eh, vaše eh, komunikace není sledována. Ono se to po, eh, ono se to všechno sleduje, při vystavu, když se vystavují určitě a podobně. Všechno se to outsourcuje americkým firmám. Amer, amer, americké služby mají přístup k těm metadatům. Proto u takzvaného billingu je otázka, zda bych eh, se data, které jsou z účetních důvodů schraňována, tak aby se nevydávala do zahraničí. To je, by stálo také za zvažení. Děkuji za pozornost. No, omlouvám se, že musím odejít. Děkuji. Eh, děkuji našemu bývalému kolegovi panu Šmitovi. A teď se vracíme k první části zasedání a hm, to znamená, že pan Applebaum bude odpovídat a pak se vrátíme tedy druhé části s panem Koeliem a panem Campbellem. Takže pane Applebaumem. Tak, eh, děkuji. Eh, já eh, musím říct, že ta první část na mě působila, zapůsobila skutečně. Takže jsem velice rád, že eh, legislativci eh, mají zájem tedy o to, eh, jak, se to, jak to s tím obsluhováním je. Tak já tady mám strašně moc odpovědí, tedy otázk, otázek k odpovězení a já se to pokusím sumarizovat. Já bych chtěl říci, že toto téma je opravdu hodně tam to je. My máme ve Spojených státech něco, čemu se říká církevní výbor. Eh, čili de facto potřebujeme někoho, kdo eh, může odpovídat na eh, specifické otázky, aby to učinil, ale aby mm, byl oddělen od politické moci. Takže pokud nám jde o to, eh, co vlastně ten systém umí, čeho všeho je schopen, tak my tady skutečně máme několik eh, souborů, které to popisují, možná, že to dáme na internet. Tak, eh, byla tady otázky k účelu. Já myslím, že ten účel je tak, jak je to definováno. Je to napomáhat kontrole a abych e, to trošku zpomalil, tak to je v podstatě věc, která může pomoci politikům, ale zároveň jiným, jiným skupinám. Třeba e, pomalit e, publikování, tak aby se mohly zničit dokumenty, změnit jmény programů, aby se Eh, zjistilo, zda někdo se snaží o nějaký nebo připravě únik nějaké informací a tak dále. Prostě veškeré sledování je o kontrole. Eh, není to, eh, není to něco, co by šlo směrem k totalitě, je to totalita sama, zatím tedy v omezeném rozsahu. Takže třeba my třeba už jsme to zažili, i když eh, IBM eh, měli eh, ty děrné štítky a tyto děrné štítky skutečně zachránily spoustu lidí. Takže to, jak to ve Spojených státech eh, používají, tak, tak je to možné určitě používat jinde. Ale je to v podstatě právní válka, eh, je to eh, de facto používáno na, k zabíjení lidí, je to cenzura a tak dále. Dále jsme tady měli otázku pana Fosem. jak se to využívá. Já tady myslím, že určitě jde o ekonomickou špionáž, to bude asi klíčový eh, důvod. Eh, Spojené státy říkají, že toto nevyužívají k ekonomické špionáži, což já si myslím, že to je skutečně fascinující. A já si myslím, že ten eh, argument je takový, že demokratický proces je výborný pro vás, ale ne pro nás. Určitě je to používáno k válečným účelům a já bych řekl ze své zkušenosti a zkušenosti kolegů, že jde také o politické pronásledování. Myslím si, že klíčové k porozumění je to, že máme mnoho Eh, špionů, což jsou v podstatě kriminální živly, eh, které využíváme jako avantgardu pro naši ochranu. Eh, my tedy spoleháme na jejich ochranu. Nicméně německá vláda říká, že němečtí občané, a německé firmy se musí chránit sami. A já myslím, že to není ta správná rovnováha. Jestliže všechny sítě e, jsou e, nebezpečné už svým e, rozsahem, svým, svojí architekturou, tak to prostě není ta správná rovnováha. Jak se tam má člověk, jak tam má člověk chránit svoji bezpečnost? Pan Albrecht hovořil o spolupráci mezi agenturami. Já si myslím, že takováto spolupráce je ve velkém rozsahu a myslím, že to vyplývá jak z veřejných vyhlášení, tak také z dokumentů, které máme díky Snowdenovi a díky jiným žurnalistům. Ve 20. století se Eh, hovořilo se to, bralo tedy tak, že tajné služby eh, fungovaly v zájmu svých států. Dnes to vypadá tak, že všechny tajné služby spolupracují mezi sebou, což je tedy strašlivé. Eh, hovoří se tady o tom, že zhruba 70% těch údajů je bráno se spolupráce s firmami. A to znamená, že 70% je ovlivnitelný, 70% těchto údajů tím, že budeme eh, komunikovat jinak. Ale třeba v případě Číny, eh, pokud vím, tak eh, Číňané byli schopni odposlouchávat uvnitř Google. Já eh, prostě nechci říct, že bychom Google neměli důvěrovat, ale, důvěřovat, ale to, zda je bezpečné nebo ne, o tom nerozhodujeme my, o tom rozhoduje někdo jiný. Takže eh, můžeme se chránit. Já třeba tady mám v kapce eh, telefon, který má kryptografické schopnosti, takže v případě, že kdyby tady v této budově někdo něco odposlouchávat, Eh, nevím, možná, že je to virus, možná, že je to už eh, takto eh, navrženo. Takže bylo by, bylo by možné na mém telefonu zjistit, že já tady mám kryptofon a některých dal, a další zařízení, několik dalších šifrovaných kanálů. No a samozřejmě eh, je, je to možné tady eh, mít více kanálů a šifrování a tak dále. Eh, takže to skutečně jde. A není to tak, že prostě jednoho dne to bude možné, ale ono to možné je. A otázka je, měli byste mít to tež? Já říkám, ano, určitě. ale jde o to, že se to netýká prostě tohoto specifického eh, přístroje, to je prototypu, ale eh, de facto eh, každý by měl mít zabezpečený telefon, aby ho mohl svobodně využívat. A jednoduše, jednoduše tím, že respektive stát nebo ty služby tajné a méně tajné Eh, nás eh, chrání tím, že sledují naši eh, to, kde nejsme bezpeční. Podle Washington Post od roku 2011 více než triliarda dolarů byla vynaložena na tajné služby, na, na to, o čem se tady bavíme. Nevím, jestli se to týkalo taky těch letů CIA, eh, tajných převozů eh, vězňů a tak dále. Tak, další otázky. Třeba eh, ty, ta pětice zemí, Spojené státy, Británie, Nový Zéland, Austrálie, Kanada, jestli si hm, navzájem pomáhají obcházet národní legislativu a odpověď je ano. Uh, Eh, ve Washingtonu určitě je nejméně jedna budova, eh, kterou využívají eh, novozelandské a britské tajné služby, tak, aby se mohli střídat, kdo co zachycuje a bylo to v souladu s legislativou. To je, myslím, věc, kterou se bude zabývat ještě kolega Duncan. Otázka je, zda NSA eh, se nabourala do evropských počítačů. Odpověď jednoznačná ano, naprosto nepochybně. Eh, určitě eh, by se to týkalo poslanců, nemocnic, ano, a tak dále. A toto je samozřejmě vážná věc, protože třeba také kontrolní systémy jsou napadnutelné. Eh, co se stane, když třeba nějaký kontrolní systém se jim podaří vypnout. Kdo za to může? Je to válečný akt? Je tam nějaká hmotná zodpovědnost? Čili skutečně to může mít eh, velice vážné důsledky. Eh, hodně se hovoří o, jenom aby se šířil strach, prostě hakeři a tak dále. A jestliže Eh, Číňané jsou pro nás hekři, tak co je potom NSA, eh, která eh, se hrabe úplně ve všem. Já myslím, že NSA by, mm, z toho bychom měli mít větší obavy. Dále jsou tady psychologické náklady. Já za poslední čtyři roky Eh, když eh, funguji tedy eh, ve spolupráci s Wikileaks, já jsem byl mnohokrát tedy cílem sledování a tak dále. Byly tam určité další právní postupy, které kdyby měly existovat, tak bych vám o nich nemohl nic říct a tak dále. E, nicméně byl tady nějaký únik o tom, že skutečně to existuje. Nicméně e, toto, jsou, e, toto je prostě strach, strašné, poněvadž hovoří se jazykem, tedy o těch úniky jazycem, který se používá pro terorismus, což je samozřejmě prostý nesmysl. A velice důležité je to, že chyby se dopustil Guardian, ne Wikileaks. Eh, de facto Wikileaks eh, eh, byly kritizovány za to, že začernují jména, prostě, že je tam nedali, nedávají na rozdíl od Guardiana. Jenomže to je otázka, která je není jenom technologická, ale také třeba mý příbuzní byli také sledováni a tak dále. A to jsou věci, které spadají pod, eh, pod eh, svobodu projevu. A je, já jsem zažil situaci, kdy eh, prostě mě zabavili věci, hovořili o mě jako o teroristovi, nedovolili mi jít na toaletu a vůbec. Výsledkem ovšem je, že já nyní žiji v Německu, protože je pro mě lepší být imigrantem v Berlíně, než eh, být občanem ve Spojených státech. A to vám tady říká, eh, řekne, jak to vlastně vypadá. A Glenn žije v Riu a pak mám ještě eh, dalšího kolegu, který žije také v Berlíně. A prostě to, co dělají, tak to hovoří za sebe. Bez ohledu na to, zda tedy Eh, jakési, eh, je to otázka slobo, eh, osobní, osobní statečnosti nebo ne. Prezident Obama nedodržuje to, co slíbil a skutečně nechává sledovat, nechává sledovat Eh, novináře a opravdu je tady naprostá beztrestnost některých lidí, kteří ani někdy nejsou zvoleni a eh, je to opravdu zcela bezohledný postup proti některým. Já vidím velkou naději v tom, že v Evropě eh, kolem toho se vzedmula obrovská debata a je tady obrovská svoboda tisku, navzdory tomu, že tedy první dodatek Eh, máme a je výborný, tak eh, mnozí, tedy než něco publikují, tak si to nechají, eh, dávají to přečíst si A to se týká Wikileaks, to se týká také New York Times a to třeba u Špíglu nevidíte tento typ spolupráce. A e, já, já prostě e, ve Spojených státech by tohleto dělat e, nemohla Spojené dlouho. Také to, že to vzniklo až po 11. září, tak to je mýtus. NSA už to dělalo dávno předtím. Existuje program zvaný Shemrock a, a dále CoIntel Pro, to je program, kde sledovali mnoho lidí a prostě to eh, šikonávání, které eh, třeba eh, můj partner, moje partnerka to si to zažila, já bývám zadržován na letištích nebo do, mých, do mé domácnosti se dostávají elektronické sledování. No a e, americká vláda říká, že to je teď zcela legální a někdy to tedy skutečně tak je podle toho Patriot Act. No těch otázek tady ještě hodně, takže já to vezmu velmi stručně. Když Obama tvrdí, že se nemáme čeho bát, tak to je urážka každého z vás. Protože jestliže říká Američanům, nemějte starost, my nesledujeme Američany, tak co ti ostatní obyvatelé naší planety? A to, to skutečně eh, eh, já, já osobně se vám omlouvám za svého neuvěřitelně eh, urážlivého prezidenta. Já myslím, že američané mají mnohem víc, čeho se mohou bát a důvod je ten, že tady máme systém a tlak, že eh, někdy lidé mají, mají strach vůbec zvednout telefon, aby, aby se aby se eh, prostě nebyli nějak třeba podle metadat spojenování se mnou tak k čemu je to? Dává se to k dispozici autokratickým režimům eh, nebo jde, je to za, eh, používáno pro, já nevím, sabotážní akce? Všechno odpovídám. Ano, já tedy jsem skutečně byl ve velkém nebezpečí. Eh, já jsem náhodou eh, viděl eh, prostě jeden spis, protože jsem byl vyslýchán, jinak tedy bych bych, v podstatě je to něco, co jsem nikdy neměl vidět, ale bohužel jejich chybou jsem to viděl. No, čili skutečně chyby se dějí, jestli schválně nebo ne, těžko říct. Otázka jak to víme, eh, určitě se ukládají přinejmenším metadata z vašich hovorů se všeho možného a v některých eh, případech eh, v některých případech se to de facto zasílá do firm, které vám dělají faktury, jsou v Izraeli a tak dále. Čili skutečně legislativa, která by to ošetřila, v podstatě není možná. Eh, Wikileaks verze 3 eh, vychází od včerejška a vychází dále. Čili tady vidíte, eh, že zde máme trh s různými špionážními zařízeními. Je to multimilionový dolarový trh a mnohé firmy tady skutečně z Evropy eh, softwary, hardwary eh, nabízejí eh, represivním režimům Maroko, Egypt, Etiopie. Takže já myslím, že tady Evropa může lecos udělat tím, že tedy zarazí tyto exporty nebo zajistí to, že člověk se bude moci proti tomu bránit protože to skutečně tím je ubližováno nevinným lidem, takže je třeba jim dát eh, právní šance. Eh, privátní sféra versus bezpečnost, eh, o tom se tady také hovořilo. A prostě to není správný pohled na věc. Proč? Protože Privátní sféra je de facto důsledkem bezpečnosti. E, e, nemůžete, nemůžete v podstatě mít soukromí tím, že soukromí žádné není. E, tam, kde se všechno sleduje, no tak kde je jaké, jaká soukromá sféra. NSA má sledování eh, jak signálu, sledování také mm, jaksi soukromého sexuálního života a tak dále. To všechno je o důstojnosti a tak dále. A je to otázka důvěrnosti, integrity a tak dále. A to opravdu v těchto systémech není my sice máme takzvanou bezpečnost, ale dostáváme oslabené systémy, které jsou zneužívány proti nám. možná, že pro Evropu to není tak hrozné, poněvadž mnozí investigativní žurnalisté z Ameriky se právě přesouvají do Evropy, ale Domníváme se, že my skutečně potřebujeme, potřebujeme bezpečnost, decentralizovanou bezpečnost a e, myslím, že tato je cesta k nápravě. Děkuji vám. thank you. Děkujeme. Pane Jakobe, Applebaume, vy jste tedy skutečně prezentoval velice přesvědčivý uh, argumenty. Děkujeme vám za vaši osobní statečnost. Vy jste nás skutečně oslovil, káza, otevřeně jste promluvila, jistě eh, nám pomůžete v tom eh, se eh, budouc, naší budoucí práci, že vám děkujeme a za děkujeme vám za vaši obhajobu těch hodnot, které my zastáváme. Děkuji a budeme pokračovat. Zase jsme pozadu k druhé části eh, z revizi zprávy eh, o informačním systému Echelon. Dále má slovo pan Carlos Coelho a poté novinář pan Duncan Campbell, eh, kterého tím srdečně vítám. Děkuji, pane předsedo, já budu stručný, protože nemáme čas. A mm, myslím, že bude zajímavější se vyslechnout pana Campbella než mě. Čtyři takové mm, myšlenky. Za prvé, bylo poměrně snadné předsedat výboru Echelon, protože jsme mohli spoléhat, se spolehnout na pana Campbella, jeho vyšetřování. Měli jsme vynikajícího zpravodaje pana Šmita, který tady promluvil. A jsme prokázali, že Echelon existuje. Když tady někdo hovořil o těch pěti očích, eh, Amerika, Británie, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, ty mají globální síť, kdy mm, ty, tu komunikaci sledují a sdílí informace. Dále jsme prokázali, že po pádu berlínské zdi na konci, po konci studené války mezi USA a Sovětským svazem USA tedy přeorientovali svoji špionážní síť od vojenských na občanské a komerční cíle. A je jasné, že dělají ekonomickou špionáž. Není to e, předpoklad, je to prokázané. Když jsme mluvili s panem Wolsem v Washingtonu, který je bývalým ředitelem CIA a řekl, že Eh, březnu 2000 v Wall Street Journal napsal článek nazvaný Proč Amerika eh, dělá špionáž na svých spojencích. Takže titul nebyl Zda tedy dělají špionáž, ale byl proč, proč tu špionáž dělá na svý spojence což byl předmět zajímavé konverzace, kterou jsme s nimi měli. Řekl tři důvody. Nebudu o tom hovořit podrobně, můžete si ten článek přečíst v archivu Evropského parlamentu, v Echelon. Závěr Eh, co si myslím, že je, jaký je rozdíl mezi rokem 2000 a teď, dneškem? Pan Campbell vám jistě řekne s vyšší mírou autority, tehdy síť Echelon mohla zachycovat e-maily, telefony, mm, a podobní další komunikace přes satelitní e, spojení a tak dále. A tehdy byla určitá opatrnost před prováděním špionáže ve vlastním teritoriu. Tedy když byl špionážní systém měl dělat špionáž na americké občany, tak požádali své britské kolegy. Když britské tajné služby uh, chtěli za, e, sledovat komunikaci na britské půdě, požádali své americké přátele. A Campbell, Campbell e, našel hodně důkazů této spolupráce a náš výbor udělal to tež. My jsme ehm, sbírali e, důkazy o této spolupráci. Teď si nemyslím, že to je potřeba, protože tajné služby již dělají spionáž v rámci ve vlastní zemi. To, že sdílí informace o svých vlastních občanech s jinými tajnými službami. O tom jsme mluvili před několika minutami, takže výměna mezi tajnými službami je, e, nemá tedy, není předmětem kontroly. Poslední otázka. A tady už jsem skončil. Pokud se nám podaří prokázat všechno z roku 2000, proč tedy jsme neudělali nic, abychom to zastavili. Je odpověď je jasná. Parlament schválil zprávu Echelon dva měsíce před teroristickým útokem z 11. 15. září. A poté tady bylo takové jaksi emociální e, eh, atmosféra, pochopitelná solidarity s americkými spojenci a nikdo tehdy nedal na stůl ta odhalení a naše důkazy o těchto mm, mm špionážních aktivitách a sledování komunikace ty důkazy, které jsme měli, že vlastně dělali špionáž na své spojence ve Francii, tak to nik, ani, tehdy, ani to nikdo nechtěl tedy otevírat a dávat na stůl. Můžeme tedy říct, že teroristické útoky na tam září nejenom změnili vnímání boje proti terorismu, ale vlastně se staly hrozbou občanským svobodám které považujeme za dané, ale také, jak se vlastně zabil e, tu zprávu Evropského parlamentu k Echelonu, protože to bylo vlastně zakryto, vlastně padlo to pod troskami v eh, těch teroristických útokách 11. září. Tedy, když mluvíme o prismatu, mám pocit dejavu. Už tehdy to existoval, tehdy se o tom debatoval. Jsou tady rozdíly, největší podle mého názoru je technologický, úroveň technologie. Já chápu, proč poslední řečník nám řekl před dvěma hodinami, že Echelon byla dětská hračka proti prismu. Hovořil o technických schopnostech zachycovat a sledovat komunikaci a typu dat, především metadat, o kterých mluvil. Myslím, že to je tedy hlavní e, téma, které jsem chtěl otevřít. A jménem paní Inveld dám slovo panu Campbellovi, aby nám ještě jednou pomohl. Děkuji vám. předsedo, kolegové. Myslím, že je to eh, velká ironie. Je to 12 let přesně na den, eh, kdy eh, jsme v parlamentu schválili jednohlasně Šmitovu zprávu. A je Eh, skutečně úžasné, eh, kolik škod napáchali teroristé na našich eh, občanských svobodách od té doby. Ale i léta před, rok, před 11. zářím. A potvrzuje nám to také to, co jsme se dozvěděli od Edarda Snowdena. Tam, že existovala dohoda mezi NSA a e, britskou tajnou službou a dalšími třemi stranami. E, v roce, kdy jsme o tom podávali zprávu, se už ukázalo, že Velké, Velká Británie již tehdy e, vybudovala Eh, zařízení na sledování veškeré komunikace, ale opravdu veškeré komunikace eh, v severozápadní Británii. To byla ta eh, věž a z osmi patery zpracovatelského zařízení, tedy zařízení zpracování dat. To bylo velmi viditelné. To jsou takové věže a e, zařízení na sledování satelitu a tak dále. E, Tohle je nová, e, nové zařízení GCHQ a tam se skutečně zachycuje úplně veškerá komunikace a zůstává tam tři dny. To je součást toho systému Echelon a Tady vidíme jenom eh, nahoře eh, několik eh, málo budov, které byly přistaveny. Ale také v první desetiletí jsme se dozvěděli něco od amerického technika, který nám ukázal, jak se rozdvoj, rozdvojené optické kabely a odváděna je e, kopie té komunikace kam se jinam. E, bylo to tedy do tajných zařízení a tak dále. Ale e, teprve v roce 2008 se dozvěděl britský žurnalista o něčem, co se jmenuje tedy projekt Must of the Internet a mm, nyní tomu říkáme Tempora. Systém Echelon nadále existuje a roste a jmenuje se jinak. Teď se to jmenuje FONSAT. A toto je slide eh, Edwarda Snowdena, byl zveřejněn v Brazílii. A toto je mapa eh, stanic Echelonu po celém světě. Je to možná rok, dva staré. Ale ukazuje to, že jsou zde nové stanice, v Indie, eh, Tajvan, eh, Kenia, Brazílie. Je to pořád ten samý systém a, a buď to tedy řídí Spojené státy nebo Velké Británie nebo spojenci a také tady stanice v Ománu, eh, která se zabývá středním výhodem. Čili tady vidíme, jak se to rozšiřuje. Ale je to jenom malá část a my víme, jak to bylo opravdu malé na začátku. Eh, ovšem eh, technický vývoj jde vpřed. také jeden eh, potvrzený příklad, je to ze nových map, ale vy v Japonsku najdete něco velmi podobné a to je echelon zpráva pro výbor. A pan, pan e, Schmidt to tedy prověřil a potvrdil. Tady jsou další stanice v USA. Ale ještě zajímavější je Eh, jak se schromažďují eh, různé zdroje a integrují a vzniká z toho totální analýza toho, co se děje na internetu globálně. Je to takzvaný ten X-key score. Eh, jsou to data, která jsou známa všem počítačovým expertům, což třeba dělám teď já. Eh, opravdu se to týká úplně všechno, ne jednoho počítače, ale všech počítačů. Vstupy do tohoto systému jsou trojí, to vidíte. Tak jedním ze zdrojů je FONSAT, což je echelon přejmenovaný a eh, satelity eh, sledující komerční situaci. Pak je tady SSO, to jsou zvláštní zdroje, operace zvláštních zdrojů a pod tím se skrývá vstup ke komerčním kabelům, optickým kabelům, internetovým a telefonním e, ústřednám, e, jsou k tomu nuceny telefon, telekomunikační firmy. A dále tady máme F6, což je divize NSA a k tomu přistupuje speciální sběrná služba a e, to se e, týkalo sledování e, nějakých 70 až 80 diplomatických zařízení. Jde o to, aby byl získán přístup k optickým kanálům, k optickým kabelům, a to už dneska je možné. Echelon se tedy týká satelitní komunikace a od Snowdena víme, že Velká Británie eh, má velmi silnou pozici, nebo snaží se prohledávat celý internet. A v roce 2010 všech těch 18 nebo kolik eh, podmořských kabelů, eh, které se zbíhají ve Velké Británii, byly skutečně sledovány. Eh, některé komerční firmy možná ještě zdorují, ale ten systém, a já to tady přiblížím, spojují také tedy terminační body a to buď tedy se souhlasem firem se tyto, firmy, tyto kabely sledují. A tady máme třeba Butte a Cheltenham. A nebo e, firmy, eh, které eh, firmy, které nespolupracují, tak tam do nich jsou prostě ta zařízení propašována tajně a Eh, stejně jsou sledována. Tak a eh, tu velkou pětku máme eh, doplněnou novou organizací a to je Forsvarets Radio Anstalt ze Švédska. a tam dokonce byly změněné některé zákony, tak aby byl přístup k norským kabelům. Tak tady je, je eh, satelitní sledovací stanice FRA, to je, to je švédská, já se omlouvám Švédům za to, jak to tady vyslovuje. No a těch eh, té organizace pěti očí plus Švédska, eh, tak eh, samozřejmě eh, Švédsko poskytuje přístup ke kabelům, kde ta pětka přístup neměla. Takže zde skutečně máme velice aktivní spolupráci další členské země. Ta, ta spolupráce se Švédskem, ta probíhá velice různě ale je třeba to říct. E, používají se e, zašifrovaná jména e, pro účastníky a jestliže se napíchnete do nějakého kabelu, tak i ten je nějakým tajným způsobem označen. Ten Exký slide, jak jsme viděli, tak eh, to skutečně ukazuje, že je sledován veškerý internetový provoz na celém světě. Eh, vy prostě máte konzolu, tam do toho zapojíte selektory. Eh, my jsme tomu říkali slovník, když jsme sledovali Echelon a de facto to odklání veškerý provoz tomto kapelu k analýze. No a tady vidíme další sběrné středisko v oblasti Rudého moře a taky e, je k tomu připojena ještě e, jedna stanice Echelon. Eh, sledování eh, ve městech, to je to F6 nebo ten speciální, ten, ten diplomatický servis, tak to se děje eh, zejména ve Spojených státech, ale je to něco podobného jako ta věž v 90. letech, která byla objevená v Británii. Takovéto věže ve v, v Ženevě, tedy v zařízení Spojených států v Ženevě, tak to bylo dávno zjevné. Takže tady vidíte, to je to, co je na střeše té budovy. A já tedy nevím, jestli je to pravda, ale myslím, že eh, Edward Snowden pracoval pravděpodobně právě eh, v tomto zařízení ještě před několika lety. Něco podobného je vidět také v Nikosii eh, na Kypru, a e, to tež je také na e, ambasádě Ruské federace. Tady je ambasáda e, Spojených států v Bruselu, tady máme kousek, vypadá sice ze předu nenápadně a když se podíváte na stavby na střechách z hora, jsou vidět, tak to jsou prostředky, které nám mohou naslouchat. Takže skutečně eh, je tady obrovská kapacita, eh, která dodává data do toho sběrného analytického systému. Takže my jsme si eh, v letech 99 až 2001 jsme hledali jeden systém, a teď tady máme pět systémů, které se navzájem částečně duplikují a fungují paralelně kolek, sbírají data satelitní, eh, eh, pakety, eh, internetové pakety analyzují a tak dále. S, mají napíchnuté počítače, sítě a tak dále. No a těch způsobů je tedy mnoho, jak se sledují naše data. No a na konci stojí prism, což je systém, který je vnucován poskytovatelům internetu ve Spojených státech. Pokud máte čas a zájem podrobněji si prohlídnout tyto eh, diagramy z Washington Postu a tak dále, eh, tak eh, PRISM de facto podlehá také FBI, respektive FBI, NSA jsou klienty Prismo. Tak eh, pomalu poměrně málo toho víme o satelitech eh, a jejich dopadů eh, nebo třeba Eh, máme pozemní stanice, eh, které se eh, zabývají navigací a tak dále. Vláda Spojených států tvrdí, že i kdybychom přišli o všechna tajemství, tak stejně informace tajných služeb by se nestratily, takže něco tam ještě je za těch 12 eh, let, co se stalo, eh, prostě ta rizika a škody obrovsky narostly eh, tím bobtnáním těchto systémů. Otázka je, jaký to má dopad na společnost, na občanskou společnost a celkem málo kdo tomu zatím rozumí. E, nicméně jasné je, že síťová analýza metadat, to znamená, kdo koho volá a tak dále, je nyní mapou, e, mapou kde, jsme, kde je mapováno celé lidstvo a efekty jsou ne zcela jasné. Eh, skutečně eh, je neuvěřitelné, jak ti, kteří to dělají, eh, se snaží to zdůvodnit a mm, prostě pokračovat v tom a legalizovat to, že sledují úplně všechno, úplně každého. Problémy, které nás, před kterým teď stojíme. E, Ústava Spojených států a listina práv a zejména e, čtvrtý dodatek e, byly nyní pře, přeinformovány, přeinterpretovány tak, že lidská práva jsou nyní privilegiem Američanů. A vůči nám nejsou žádné zabrány, třeba tady v Evropské unii. No, to je e, e, zajímavá konstrukce, ale dá se, dá se říci, že američané to také nepřijali takto. E, Spojené státy velice pomalu uznávají univerzalitu lidských práv my, eh, že jsme tady byli proto, abychom eh, podepsali eh, další protokoly k chartě práv a svobod a Spojené státy nepodepsali. Také máme informace z Francii, byly pokusy ve Spojených státech, ve, spoj, ve Spojeném království. A e, máme tady systém, eh, máme tady pokusy z, toto sledování, jak si zakomponovat do vynucování práva. Ale eh, vynucování práva je něco jiného. A eh, tady toto pronikání, to sledování je opravdu nebezpečím pro integritu právní systému. A co je úžasné, když se ohledíte za Ešelongem, ten de facto už začal v roce 1968 a teprve v roce 88 jsme se o něm dozvěděli a další 10-12 let trvalo, než se začaly eh, o to zajímat parlamenty. Ale v té době byly počítače primitivní zařízení. Eh, byl zde systém zvaný Dictionary, který před deseti lety měl velký význam, ale dneska už nemá význam žádný teď, když eh, máme daleko lepší prostředky. Ale eh, úplně nejúžasnější je to, že zdůvodňování automatického sběru všeho možného bez, mm, před, eh, přes upozornění, bez podezření se nyní zdůvodňuje tím, čeho bylo dosaženo pomocí těchto procesů. Čili zdá se, že je tady jakási mm, nová myšlenková koncepce. A sice, že e, je e, jaksi bezpečné, e, když nás budou sledovat roboti programování lidmi, kteří pracují pod velmi slabou kontrolou. Toto je novinka v lidské historii je to otázka ideologická, sociologická eh, a snažíme se s tím nějakým způsobem vyrovnat. A ještě k těm eh, rovnováhám a pojistkám. Já myslím, že se nám nepodaří eh, zrušit všechno toto sledování. A skutečně budou jednotlivé případy, kdy to pomohlo v boji proti terorismu. Ale jestliže něco bylo prokázáno v posledních tří měsících, tak je to, že eh, ty pojistky a rovnováhy eh, je to nejdůležitější, co může být, eh, co se může stát v v eh, demokratických společnostech. A myslím, že nejlepší, co můžeme udělat, je postavit chrám Edwardu Snowdenovi. Thank you, Mr. Děkuji vám, pane Campbell, eh, za tuto velice zajímavou a naprosto deprimující prezentaci. Nemohu si pomoct. Eh, je to skutečně neuvěřitelné. že to, co všechno existuje, jaký jaké systémy a pak dva studenti eh, použijí tlakové hrnce a všechno to obejdou. Takže máme 10 minut, takže jsme hodinu, máme spoždění. Já navrhuji tedy, abychom, já chci eh, tedy ještě na závěr dát slovo Klorovi a pak možná dvě, tři minuty na eh, prostínové zpravodaje, pokud chtějí. Souhlasíte takto? Takže jedna minuta, eh, tedy stínový zpravodaj, kdo mm, chce slovo. Jenom pokud máte potřebu tedy. Um, ty, jste, eh, ty jsi tady... Um, vysvětlil, proč ta zpráva Echelon nevedla k dalším eh, výstupům. Pokud si pamatuju, byly tam i právní problémy na evropské úrovni vůbec s tím něco dělat. Uh, nemám pocit, že by se to změnilo směrem k dnešku, ale možná velice stručně uh, váš názor, tvůj názor k tomu. Děkuji za stručnost. Jan Abrecht? Děkuji. Zajímavé věci. Já doufám, že všechny tyto informace také budou uh, zohledněny ob, nebo jaksi Eh, se dostanou k občanům. Ještě k tomu systému XK Score. Pan, eh, na pana Campbella. Můžete říci, které státy mají přístup k tomuto systému, v jakém kontextu eh, uživatelé pro mm, Echelon Tempora Prism. Jak tedy, jak, jak vlastně, jaké tam je interakce s tím systémem. Ještě poslední um, žád, přihláška do diskuse, ano. Není tak časté, kdy eh, to, to tedy slyšíme, jak se ta situace vyvíjela s Echelonem a srovnání s dneškem jediná otázka. Co jako poslancům, kteří jsme v tomto výboru, nyní stojíme před tímto obrovským tématem, tak tedy jak k tomu přistupovat? Především těm šetřením, které máme provádět a zkušenosti, které jste tehdy měli ve výboru. Pan Campbell, velice stručně můžete odpovědět na ty tři otázky a pak Klot na závěr. Možná bych měl reagovat na otázku pana Albrechta. Jak Tak to tam do toho vstupuje, dává input echelon. Fon, eh, eh, takže pokud satelity sledují internetovou komunikaci, jde to do toho systému. X-Key Score je americký systém. Británie má vlastní systém, souvisí s tempurou. Co, co víme, v podstatě funguje podobně, stejně. To zařízení koupili od amerických firm. A hlavní věc je, že jsou to integrované databáze a víme, že NSA používala britské databáze eh, pro přístup k materiálu eh, XKY je eh, existuje mapa těch sajtů Excursal. Jsou tam spousta mm, teček, není to úplné, ale moje interpretace je, že to jsou ambasády USA v různých zemích, kde probíhají analytické, nebo jsou analytické kapacity pro používají XKey takže dost dostupnost stupnost score mimo z těch, pět, těch zemí pěti očí není dokumentována. Co já vím z odhalení Snowdena, eh, země, které mohou mít přístup k XKey je Indie, Izrael, Švédsko a Francie. To jsou spekulace, mm, jenom z těch odhalených dokumentů vyplývající, ale patrně lze předpokládat, že to sdíleno v rámci těch pěti očí, to jsou Británie, USA, další tedy, a možná částečně i mimo. Um, Začalo se to zveřejňovat více než v Británii, byly publikována prohlášení a prohlášení NSA, což vlastně identifikovalo 20 mm, partnerství s jinými zeměmi, takže možná 30 zemí mohlo mít nějaký přístup k těm datům. Děkuji další otázky týkající se politických právních aspektů na pana Koela. Děkuji. Ano, je pravda, že některé věci jsou mimo komunitární právo, ale jako parlament máme právo dávat doporučení a e, jak se je jmenovat ty provinilé. A bychom to měli udělat znova. Měli bychom, když dáváme doporučení USA, aby Eh, se přihlásili k mezinárodním úmluvám, což neudělali. Když požádáme generálního tajemníka OSN, Rady Evropy, tak je to samozřejmě mimo naší kompetenci, ale můžeme to žádat. Když žádáme instituce, aby chránili naše komunikace, naše konverzace, aby mm, mm, se přijímala opatření proti špionáži, a chránila se komunikace mezi Evropským parlamentem a našimi delegacemi po celém světě, tak to jsou doporučení. My to nemůžeme prokázat, ale můžeme to doporučit. Tady spousta problémů. Nemáme kompetenci schvalovat zákony, ale máme právo schvalovat doporučení. Dále jsem řekl Kladu Marášovi, můžeme se vrátit k těm čtyřeti čtyřem doporučení, Některé již nedávají smysl, ale největší část z nich lze prezentovat znova. Je to neuvěřitelné, že po 12 letech většina těch doporučení stále platí. Děkuji, tím se dostáváme na závěr dnešního zasedání. Měli jsme tady tři hlavní problémy, dopad na svobodu projevu, svobodu tisku, demokratický dohled nad prací zpravodajských služeb a za třetí ponaučení, které můžeme vyvodit eh, ze, zpráv, ze zprávy a práce eh, výboru pro Echelon. Takže eh, na závěr dám slovo Morasovi, za, aby to uzavřel. Takže nechci vás všechny, pokoušet vaši trpělivost, ale chci říci, že vzhledem k tomu, že nás tolik lidí poslouchá, je to webstreamované, je to první slyšení a já jsem tedy nepoložil otázky k tomu ešelonu, e, takže e, nebudu eh, se k tomu vracet, ale procedurálním věcem. Je to první šetření pro všechny ty, kteří poslouchají, všechny kolegy. Toto bude čtyřměsíční šetření. Echelon trval rok, pak CIA renditions, eh, předávání. To jsou všechno obtížné věci. To jsou velice obtížné záležitosti na čtyři měsíce. V lednu 2014 bude hlasování v plénu e, ve výboru a pak předtím v prosince v plénu. Máme tedy ambiciozní program pro stínové zpravodaje, ale musíme mít ambiciozní, ale přitom realističtí. Je to paradox, ale teď jsme si na prvním setkání jsme si uvědomili, že máme vysoce kvalitní příspěvky a stojí za to říci, že bychom se tím měli, měli být ambiciozní. E, otázka svobody médií, po naučení se šalonu nás měly inspirovat. Echelon kolaboval vzhledem k okolnostem po 11. září, to řekl pan Coelho. Kvalita toho vyšetřování ukazuje, že můžeme být objektivní a že to můžeme dělat v celém politickém spektru. Takže na základě toho, co jsme, co bylo řečeno, doporučení Echelonu, z toho musíme vycházet, musí vycházet na naše doporučení. Takže já to neřeknu závěry dnes, ale řeknu, že mám větší ambice na příštích čtyři měsíce. Pro vás všechny chci říci, že příští čtyři měsíce, vzhledem k povaze tohoto tření, mm, myslím, že můžeme dosáhnout mnohé, pokud udržíme, budeme konsistentní a zachováme kvalitu, kterou jsme teď, eh, které jsme byli svědky dnes. Také musíme věnovat pozornost doporučení k echelonu, která nebyla implementována vzhledem k okolnostem. To bylo hlavní věc, co tady byla řečena. Takže toto nechám na e, ten, teď, teď dám slovo předsedkyni, aby to uzavila další e, že tření proběhne ve Štrasburku. Informace budou k dispozici, toto se streamuje a mm, bude tady plná transparentnost, co se týče doporučení, zápisů, všechno to bude otevřené, jak by se dalo očekávat vzhledem k povaze toho šetření. Děkuji všem, kdo toto umožnili a předávám slovo zpátky předsedkyni. Děkuji, tím se dostáváme k závěru. Jak řekl Claude Moraes, příští schůze bude ve čtvrtek ve Štrasburku v 10 hodin. Takže děkuji vám všem za účast.